Goedemorgen collega's, uh, laat ons de werkzaamheden... Dobré jitro, kolegové. A dnes zahájíme naší schůzi s maličkým spožděním. Vítám mezi námi pana komisaře Hána a jeho spolupracovníky. Také vítám pana Gretena za účetní dvůr. Já navrhuji, abychom postupovali jako obvykle. Nejdříve začne hovořit účetní dvůr, potom bude reagovat pan komisař a potom dostane slovo zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci, jsem rád, že vás dnes mohu seznámit s výsledky, které jsou součástí kapitoly číslo 5 výroční zprávy za rok 2005. Tato kapitola 5 eh, prezentuje výsledky za regionální politiku, energetiku a dopravu. Tak, jak již bylo vysvětleno 27. listopadu, zaměstnanost a sociální záležitosti, které byly také součástí tohoto hodnocení, je nyní, jsou nyní součástí kapitoly 6. Kapitola 5 se zabývá a zahrnuje platby eh, výši 35 miliard euro. Regionální politika činí 94 této částky byly provedeny eh, zkoušky a testy a z bylo zkoumáno 180 plateb a také bylo zjištěno, že je 6% chybovost, která je nižší než v minulém roce, ale nadále je značná, protože je více než 2%. Více než polovina 6% chybovosti souvisí s tím, že nebyly dodrženy postupy v oblasti výběrového řízení, tedy veřejných zakázek. A já také bych chtěl ještě zdůraznit, že když hovořím o chybě, pak to vždy neznamená, že došlo k plítvání či podvodu. Dámy a pánové, nejdříve bych se chtěla, chtěl zmínit o veřejných zakázkách a jejich chybovosti. Zde se jedná o případy, kdy účetní dvůr je toho názoru, že nebyly dodrženy všechna pravidla v souvislosti s výplatou evropských fondů. A jak na toto máme nahlížet? Já bych chtěl zdůraznit, že v této souvislosti chyba eh, vždy neznamená, že by snad nebyly splněny a provedeny všechny projekty financované z evropského rozpočtu. Já také nechci, aby ve vás vznikl dojem, že například e, výstavba budování silnic či budování čističek, že toto nebylo splněno. A dále se ještě chci zmínit také několik případů týkající se způsobilosti, neboť tady byla také 6% chybovost a účetní dvůr e, je toho názoru, že nebyla všechna pravidla na způsobilost dodržena. Eh, tato pravidla jsou buď to definována na evropské úrovni, anebo jsou definována pro operační programy na úrovni členských států. Eh, my jsme konstatovali v kapitole číslo 5, že 107 ze 180 transakcí byly postiženy chybovostí. To znamená, že v 50% případů nebyla splněna způsobilost. Ve třetině z těchto 107 případů eh, účetní dvůr je toho názoru, že nedodržení těchto plateb bylo závažné, takže mohly také se přímo dotknout výplat eh, fondů. Eh, v případě 6% eh, tady došlo ve dvou třetinách těchto 107 případů byly méně závažné chyby, což bylo například pozdní zveřejnění výběrového řízení a podobně. Dále také v dalších případech, eh, ve dvou třetin případů a chyb, také členské státy eh, dostaly příslušné informace, tak aby se tímto mohly zabývat. Dále bych eh, také se chtěl zmínit o řízení a kontrolních systémů. Za prvé, pokud se týče auditních orgánů, tak účetní dvůr hodnotil 7 ze 112 kontrolních orgánů v členských státech. Čtyři ze sedmi byly účinné a dva byly částečně účinné e, e, český úřední, účetní um, kontrolní úřad byl uh, konstatován, že nefunguje účinně. A také uh, toto bylo řešeno spolu s českými orgány v průběhu slyšení v tomto výboru 27. listopadu. Komise také identifikovala podobné slabiny v dalších případech a komise také vyvodila příslušné závěry ve své zprávě. Za druhé, pokud se týče uzavření programu 2006, eh, účetní dvůr konstatoval, že uzavření programu proběhlo lépe než v minulosti, ale slabiny, které byly identifikovány, také podkopaly spolehlivost a eh, důvěryhodnost některých dokumentů, které předložily členské státy komisi. Za třetí, třetí, pokud se týče e, výroční zprávy o činnosti e, generálního ředitelství pro regionální politiku, účetní dvůr e, konstatoval, že zvýšení počtu programů Eh, také souviselo s tím, že bylo přísnější posuzování ze strany komise. Děkuji vám, pane předsedo, za tento úvod a děkuji taky za eh, vámi odvedenou práci i práci vašich eh, spolupracovníků. A nyní má slovo pan komisař, aby vyložil svou politiku. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové výboru, vážení zástupci účetního dvora, dámy a pánové poslanci a poslankyně. Předně chci poděkovat panu Gretnovi za jeho eh, férové eh, zobrazení kapitoly pro eh, politiku soudržnosti ve zprávě účetního dvora. Vidíme nyní již po třetí, že chybovost je výrazně nižší než v letech 2006 až 2008 a navíc ve srovnání s rokem 2010 je chybovost v roce 2011 snížena ze 7% na 5%, jak je to uvedeno v kapitole 1 eh, ve třech oblastech. Máme zlepšení, byť v roce 2011 eh, byly v běhu všechny programy a navíc je zde vyšší eh, riziko. Pro ilustraci v roce 2011 jsme provedli dvakrát tolik pladeb jako v roce 2009. To ukazuje, že nižší chybovost je v přímé souvislosti se zlepšeným právním rámcem probíhajícího finančního období, což vede k lepšímu fungování našich systémů. Je nutno také uznat, že členské státy sami eh, učinili eh, určité, eh, určitá opatření ke zlepšení kontrolních systémů a opatření. K tomu přispěli určitě i doporučení Evropského účetního dvora a naléhání tohoto výboru pro rozpočtovou kontrolu. Členské státy tato doporučení eh, berou eh, vážněji než v minulosti, zdá se. Mimo jiné i z toho důvodu, že eh, díky takzvané takzvaných setkání trojky eh, jsou nyní eh, schopny eh, vnést i své podněty do postupu kontrol a prověrek. A to je důležité i pro budoucnost a proto na osvědčené praxi setkávání této trojky bychom měli trvat dále. Nicméně měli bychom od prvopočátku usilovat o, těžší, o těsnější součinnost mezi členskými státy, regiony a kontrolními orgány. To se týká zejména e, e, lepší a časnější výměny informací a e, nálezů kontrol. Komise dohlíží na správní systémy členských zemí mnohem důsledněji než v minulosti. I to vedlo ke snížení chybovosti. Chtěl bych mm, mm, tady zdůraznit čtyři opatření. Za, za prvé, jakmile se e, vynoří problémy, systematicky uplatňujeme mechanismus přerušení pladeb e, e, a také pozastavení pladeb. Můj generální ředitel ve výroční zprávě 2012 či 11 pardon, informoval, že u jedné třetiny programů byly zastaveny platby v průběhu roku jsme přerušili platby u 63 programů, eh, rozeslali jsme asi 115 upomínek a pozastavili jsme platby u 60 programů. U dvou programů jsme eh, se rozhodli Eh, formálně zastavit platby. Členské státy skutečně tvrdě pracovaly na odstraňování chybovosti a tak v roce 2012 jsme mohli u více než poloviny programu opět platby zahájit, po, po té, co jsme se přesvědčili, že korektorní opatření byla uplatněna a finanční korektury eh, byly provedeny ve výši 454 milionů eur. Ukazuje se, že přerušení poskytování plateb je účinným nástrojem, aniž by mm, eh, byla Eh, ohrožena samotná politika soudržnosti. Navíc eh, lépe spolupracujeme s kontrolními orgány a eh, tudíž jsme schopni častěji a dříve odhalovat chyby. My Eh, máme k dispozici 14 eh, kontrolních orgánů, které odhalují, eh, nebo pardon, pokrývají asi 50 programů. Soustředujeme také naší pozornost na riskantnější programy a členské státy. Za čtvrté, Snažíme se zlepšovat situaci cílenými školeními a také cíleným poradenstvím eh, pro členské státy. Ale navzdory všemu chybovost v našich politikách je nadále ještě vysoká. Přičemž vycházím z toho, že eh, chybovost během implementace programu bude oscilovat kolem stávající míry naše kontroly probíhají od začátku až do eh, konce programu. Eh, to znamená, že v době eh, kontroly účetního dvora nebo účetním dvorem nebyly ještě všechny programy uzavřené. To znamená, že konečné riziko budeme moci pojmenovat až v závěru. Jsem ale přesvědčen, že 62% chyb odhalených účetním dvorem mohlo být odhaleno ještě dříve národními kontrolními orgány. I když dvě třetiny eh, těchto chyb eh, eh, neměla, neměly finanční dopady, přesto to ukazuje, že správní kontroly členských zemí stále ještě nefungují všude dostatečně spolehlivě. Kontrolní systémy mohou fungovat pouze tehdy, jestliže si členské státy sami plní své povinnosti a domácí úkoly a odstraní všechny chyby správní kapacity v některých členských státech eh, musí doznat zlepšení, zejména s pohledem eh, na eh, přiměřené personální vybavení správních orgánů a vyrovnání se s vysokou personální fluktuací. Generální ředitelství proto nedávno zřídilo kompetenční středisko pro posílení správních kapacit členských států. My budeme nadále dále naši činnost Ehm, eh, kontrol ehm, srovnávat se stavem roku 2008. A členské státy musí eh, také zajistit, aby eh, všechna pravidla byla uplatňována. To se týká zejména v souvislosti s vysokou personální fluktuací. Prosím parlament, aby nás podporil, podpořil v tom a také členské státy podpořil v tom, aby Ehm, zajistili silnější kontinuitu a stabilitu eh, v oblasti personální a eh, v oblasti správních kapacit. Eh, dovolte, abych se ještě zmínil o dvou sadách opatření, která jsme přijali nedávno. Za prvé, naši dozorčí funkci nad finančními nástroji jsme výrazně zlepšili. Všechny údaje, které nám povinně musí členské státy posílat, e, jsme bedlivě proskoumali a sestavili souhrn evaluační a e, souhrné zprávy o využití EFRE budete eh, si moci přečíst ještě před Vánoci. Vzhledem k vytvoření sankčního mechanismu pro správní a kontrolní systémy v příštím finančním období jsme navrhli eh, určitá opatření pro eh, výkaznictví. Obsahují například formální certifikaci ročních uzávěrek po provedení všech národních kontrol, po zdržení 10% ze všech plateb během roku a finanční korektury tehdy, jestliže evropské instituce odhalí chyby eh, poté, co již byly eh, provedeny roční uzávěrky. I tady spolehám na parlament, že nás eh, v těchto snahách podpoří. V roce 2012 jsme také naplnili náš slib zajistit eh, korektní eh, ukončení finančního období 2000 až 2006. Eh, zatím jsme rozeslali takzvané závěrečné dopisy k dvou třetinám všech programů tohoto období. Projekty Fondu soudržnosti se řídí jiným časovým plánem a generální ředitelství proto zřídilo speciální referát, který se zabývá eh, uzavíráním eh, ostatních eh, programů. Ale dovolte, abych se zaměřil nejenom na chybovost. Politika soudržnosti je klíčovou politikou Evropské unie, vytváří zdroje pro investice, růst a zaměstnanost soudržnost posiluje hospodářský, sociální a eh, teritoriální aspekt soudržnosti a také mm, podporuje slabší regiony. Právě v finanční a hospodářské eh, krize jsou tyto investice do reálného hospodářství velmi důležité. Bohužel určité eh, slabiny správních systémů, které byly odhaleny, eh, mohou eh, zastínit dosahování těchto cílů. A proto by právní eh, rámec dalšího programovacího období měl být takový, aby naše politika byla cílenější a orientovanější na výsledky, ale aby byla také důslednější, pokud jde o vedení rozpočtu a správu rozpočtu. A proto je zde jasný požadavek po větší flexibilitě takže eh, zní to lákavě, ale samozřejmě v tom, v tom tkví i riziko větší chybovosti. Dámy. Dámy a pánové, abychom zlepšili politiku soudržnosti, proto potřebujeme těsnou spolupráci národních, regionálních a evropských orgánů. Členské státy musí být více zodpovědny za správu evropských prostředků. Zprávy účetního dvora a také zprávy tohoto výboru byly nám zde velice nápomocné a budou také rozhodující v další diskusi. Je také nutné, aby komise postupovala rozhodným způsobem. My toto to, to také děláme od roku 2008, kdy byl schválen akční plán. Chci říci absolutně jasně, komise bude tvrdě pracovat a bude také dohlížet na členské státy ve prospěch evropské politiky soutržnosti a také ve prospěch evropských daňových poplatníků a také ve prospěch regionů v Evropě. Děkuji vám srdečně. Eh, Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Předtím, než dám slovo Jensovi jako zpravodaji, tak bych si rád udělal představu, kdo se hlásí o slovo později. Dobře, teď tedy vím, kolik vás přibližně bude, protože musíme dát čas panu komisaři. Děkuji. Děkuji, Barte, děkuji vám, pane komisaři, také děkuji kolegovi z účetního dvora za prezentaci. My ve zprávě účetního dvora máme smíšený obrázek. Máme zde dvě oblasti, kde chybovost bohužel stoupá. Těmito oblastmi jsme se již eh, také intenzivně zabývali. Máme tady jednu další oblast. To je to, co nám dělalo velké starosti, to je otázka regionální politiky. A tady je vysoká chybovost. My se domníváme, že je nadále trošku vysoká, příliš vysoká, ale trend je v pořádku a to mě jako zpravodaje velice těší. Já jsem také fanouškem akčního plánu z roku 2008, protože jsem viděl, že komise přitáhla veškeré šrouby, které jsou k dispozici, tak, aby se více zasáhlo do zprávy evropských fondů a aby se jejich zpráva zintenzivnila. A šlo to až po přerušení a pozastavení plateb. A vypadá to, že se to skutečně vyplácí. My toto vidíme i v sociální politice. Tady jsme opravdu téměř na Prahu eh, hmatatelného a my také doufáme, že tento práh a tato hodnota se dále zlepší a a také politika, která dělá generální ředitelství regio, tato politiku mohou eh, převzít i další generální ředitelství, kde chybovost stouvá, stoupá. Jestliže bychom to chtěli doporučit, pak se ptám, jak by tato kombinace kontroly a tréninku a školení, jak toto bude působit. Doma jsme vždy konfrontováni s tím, že Brusel se rovná byrokracie. Já si docela dobře představuji, že regionální úřady na to eh, reagují skvěle, když přijede někdo z Bruselu a vysvětluje jim, jak to mají dělat. A zde jde o účinnou spolupráci s členskými státy. To je to nejdůležitější. Také ve své prezentaci jste se zmínil o tom, že otázka dostatečného personálního vybavení správních orgánů přímo na místě je důležitým bodem v této souvislosti, což je také pochopitelné. Vy jste také žádal o naši podporu a zde ji samozřejmě bez pochyby máte z naší strany. Ale co můžeme dělat? Co můžeme udělat? Měli bychom postupovat tak, že určité programy by obsahovaly podmínky, které by také předepsali personální vybavení určitých úřadů u turnover si to představuje ještě hůře, protože to je přímý zásah do těchto orgánů. Já bych si to víceméně přál. Náš cíl se nerozchází, ale mně chybí tady politická fantazie, jakými podněty a pobídkami bychom to mohli zvládnout. Existují již běžní podezřelí? Můžete identifikovat regionální úřady, kde to stále ještě nefunguje, kde by bylo také nutné zvýšit tlak a kde bychom mohli říci tady, nefungují osvědčené praxe či osvědčené postupy, ale právě ty nejhorší postupy. A pak bychom se cíleně mohli bavit o tom, jak bychom právě na tyto orgány tlačili. Ještě jedna otázka se týká kvality kontrolních systémů. Vy jste eh, v naš, ve vašich odpovědích řekl, že komise v 90% programů se eh, spoléhá na chybovost, která je hlášena z příslušných míst. A my však známe také slabou zprávu na místě a my vidíme, že ve dvou třetin případů a chyb není místní zpráva schopna tyto chyby řešit. E, to jsou dvě rozporu, dva rozporuplné údaje a jak na ně máme nahlížet. My víme, že kontrolní systémy na místě nefungují dostatečně a přesto se komise spoléhá na chybovost, kterou místní orgány, správní orgány hlásí. To se dá těžko pochopit. Kdybyste nám ještě také mohl informovat o tom, jak se k tomu komise staví, zdali má také jisté ukazatele, podle kterých by mohla spolehlivost lépe eh, posuzovat, tak za to bychom vám byli velice vděční. Já eh, se ve své zprávě soustředuji na regionální politiku a já bych eh, očekával, že členské státy zde koteční, ko, budou hovořit konkrétním jazykem. A já se tedy ptám, co můžeme udělat pro to, aby kontrolní systémy v jednotlivých státech byly ještě zefektivněny. Některé eh, jsou eh, kontrolní orgány fungují společně a tady si myslím, že na tyto tlačit nemusíme. Ale na druhé straně tady máme takzvané usual suspects, ty běžné podezřelé, kde tato osvědčená praxe neplatí. A já se domnívám, že bychom opravdu na ně měli není cíleně vykonávat tlak. Eh, Děkuji mnohokrát. Pan, Píper. pan Píper. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Mám několik eh, dotazů i doplňujících otázek k otázkám písemným. Za prvé, Pozitivní je koncentrace na tzv. černé ovce, to znamená e, doplňování struktur a e, mimořádná kontrola na příště určitých zemí, to je naprosto smysluplné. Pozitivní je i to, že komise e, vytvořila ono kompetenční středisko s cílem posílit a lépe podpořit správní kapacity v členských zemích a předávat jim know-how komise. Toto se nám líbí mimořádně. První kritický dotaz. Účetní dvůr, je to i dotaz na pana Gretna. Účetní dvůr odhalil 9 závažných porušení ve strukturálních fondech a komise nyní odpověděla, že eh, nemá možnost dostatečně nahlédnout do podkladu, aby to posoudila. Může nám snad účetní dvůr říci, eh, jaká eh, závažná porušení to jsou a proč je to tak málo transparentní? To je otázka číslo 6, která již byla položena písemně. Otázka 16 Tady jde o takzvaný gold plating, nadbytečné právní předpisy, respektive přísnější národní předpisy než předpisy EU. Eh, e Tady eh, si pozitivně uvedl, že některé členské státy mají efektivnější a také eh, levnější systémy. Některé země to komplikují, jiné to ale umějí i usnadnit. Nelze Eh, tady zorganizovat eh, jakési vzájemné se učení, poučit se od těch eh, lepších, to je také něco, co nám leží na srdci. Dále, kritické téma Řecko. Nerozumím, proč jsme měli ve dvou finančních obdobích v Řecku extrémní eh, nepravidelnosti s eh, velmi vysokými požadavky vrácení pladeb a proč eh, nyní poprvé i v důsledku finanční a ekonomické krize se tam vůbec žádné nesrovnalosti neobjevují. To je nejenom otázka na komisi, ale také na účetní dvůr. Je to jakési zázračné uzdravení, které ale nikdo nemůže uvěřit. To nemůžeme vůbec pochopit. Tady je nutno se na věc podívat poněkud kritičtěji. Je to prostě tak odtažité, že to vůbec nemůžeme pochopit ani tomu uvěřit a potřebujeme více informací. Ještě obsahová otázka. Pokud s veřejným zadáváním zakázek v Polsku, Německu, Maďarsku a tak dále nefunguje. Pokud porušujeme právo veřejných zadávání zakázek, Není možné něco eh, nebo toto skutečně požadovat jako podmínku, obdržíš eh, platbu, pokud prokazatelně eh, implementuješ nebo poté transponuješ, eh, transponuješ a implementuješ eh, zcela konkrétní nápravná opatření týkající se veřejného zadávání zakázek. A další bod je přeložení výrobních závodů a tak dále. Tady nebo stanovišť průmyslových podniků my chceme, aby ve strukturálních, eh, respektive nařízeních struktur, o strukturálních fondech bylo něco uvedeno v tom smyslu, aby přesouvání eh, stanovišť výrobních podniků bylo vlastně od prvopočátku eh, zapovězeno. To jsme mm, zažili v Belgii, v Německu a tak dále, kde vlastně průmysl byl v masovém měřítku přesouván do východoevropských zemí a podporováno to bylo i evropskými finančními dotacemi. To ale není není žádná přidaná hodnota, když je eh, průmyslový eh, sektor nebo závod přesouván z jednoho koutu Evropy do druhého. Proč má Evropská komise problémy v tomto zjednat nápravu? Eh, Děkuji mnohokrát. Pan Jan Mulder, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě ten příběh je znám, je už lepší, nicméně to není ještě tak, jak by to mělo být. A problém je v tom, jak situaci zlepšit. Já osobně mám pocit, a už to říkal také pan komisář, že pokud pozastavíme platby, tak to je asi nejadekvátnější přístup v rámci regionálních fondů. Otázka zní, zda již to komise uplatnila, ale chtěl bych vědět, proč to neuplatňuje na mnohem širším měřítku. Protože pokud nedostanete peníze a pokud musíte měnit svůj systém, eh, abyste uspokojili komisi, to je lepší pro obě strany, čili proč se to neuplatňuje v mnohem větší míře. Také mě zaujala odpověď na otázku, která se týká tzv. gold plating, čili přísnější vnitřní legislativy. Eh, Členské státy se často stěžují, že regulace z Bruselu jsou příliš složité, ale někde naopak mají složitější předpisy sami. E, bylo by dobré tedy vyměnit si dobré praktiky a poučit se naopak od členských států. S tím jsem se ještě nesetkal. Proč bychom to neměli mnohem více zdůraznit a zároveň e, pozastavili platby? To by byl takový recept. Pokud bychom těm zemím řekli, pokud to budete dělat tak a tak, e, tak to bylo lepší. A skutečně pomůžeme lepší implementaci jednotlivých projektů. A obecně si myslím, že tady ještě takový problém, který také zazněl již mnohokrát. 18 let eh, víme, že chybovost je ve výši asi 2%. A jak to vysvětlit eh, veřejnosti? Děkuji. Eh, Děkuji, Jan. Děkuji, Jané. Pan Sindgard, prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, poděkovat eh, panu komisaři za veškeré odpovědi, které jste poskytl na mé dotazy. Rád bych se k některým těmto otázkám vrátil a eh, chtěl bych říci něco o Lakville v roce 2009 a o fondech, které tam byly vyplaceny. V tomto ohledu velice lituji, že komise vůbec neodpověděla na dotaz, který jsme položili v naší zprávě eh, našeho výboru Kokobu. Teď tedy o mnoho dní, měsíců později eh, opět klademe tento dotaz a vlastně v kontextu absolutoria teprve slyšíme odpověď. Pokud byste odpověděli již dříve, tak jsme mohli celou věc lépe sledovat. Je tady otázka 42 a tady pan komisař napsal, a to cituji, e, plná částka byla uhrazená a v jiné odpovědi uvádíte, komisař zde uvedl, že v zásadě to bude uzavřeno v roce 2013. Rád bych tedy věděl, Jaký je důvod, proč potřebujeme více než dva roky na to, abychom provedli audit projektu, který byl již ukončen? Jsou tam nějaké zvláštní okolnosti, které požadují, aby to trvalo tak dlouho, nebo vám přijde normální, aby audit v případě takového projektu si vyžadoval více než eh, dva roky? Další dotaz se týká využití fondu. Eh, odpověď 42.19 uvádí, že ve eh, fondu eh, Solidarity a také rekonstrukce se řeší například výstavba dočasného bydlení a škol. A je tady uveden Eh, případ projektu MAP a CASE a v případě toho projektu MAP se hovoří o provizorním bydlení. Nicméně italská vláda naší komisi řekla, protože my jsme vyslali delegaci do Lakvily, tak eh, jsme se ptali eh, na tento projekt CASE a bylo nám řečeno, že to je stále bydlení. To tedy znamená, že se buď mílí komise nebo italské úřady eh, nám dali špatnou odpověď. V každém případě bych chtěl vědět, proč komise uvádí, že tento projekt CASE je pro prozatímní dočasné bydlení. Eh, je to ohromná částka, která byla vyčleněna z fondu Solidarity. A pochopitelně vznikají určité, určitá podezření, jak se s těmito finančními prostředky nakládá na místě. Zdá, nedochází k velkému zneužívání a spronevěře. Takže to je můj dotaz eh, k tomuto projektu. Dále otázka regionálních fondů. Eh, zazněla určitá kritika. Pan Michaelis eh, Krosiko. Byl to poslední řecký ministr hospodářství, tak ten uvedl, že v podstatě tyto fondy spíše přispívají k naprosté destrukci Řecka. Že Evropa vždy podporovala určitou spotřebu, nicméně nikdy nepředvídala a neinvestovala do budoucích technologií. Možná je to nemístná kritika, nicméně chtěl bych eh, vědět, jak pan komisař může zareagovat na kritiku bývalého řeckého ministra hospodářství. A chtěl bych také vědět, co si myslí pan komisař eh, o negativních dopadech velkých infrastrukturních projektů v Řecku. Eh, probíhají tam ohromné infrastrukturní projekty, které ovšem také způsobují ohromnou korupci, byly zajištěny určitými firmami jako Siemensem nebo Deutsche Bundesbank. Chtěli bychom tady vaši reakci na to, co se uvádí v řeckých médiích. Například fondy, které byly použity na výstavbu metra. Siemens byl v tomto kontextu obviněn že podplatil místní řecké funkcionáře. Chtěl bych tedy vědět, co si o tom pan komisař myslí, co může komise dělat, aby zabránila tomu, že regionální fondy jsou zneužity v rámci korupčních afer. Chtěl bych tedy slyšet, co si myslíte o těchto jednotlivých případech, pane komisaři. Děkuji. Dank u wel. Uh, ik heb nog twee sprekers, Derek Vogen en uh, Ingeborg Gressle. Maar eerst Derek. Děkuji. Ještě tady máme dva tazatele, Dereka a Ingeborg. Derek. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za jeho prezentaci a také za odpovědi na naše dotazy. Eh, jak už jste říkal, věci se zlepšují. Víme, že tady je ohromný rozdíl mezi Eh, chybovosti a valnou většinou případů, kdy hovoříme skutečně o chybách, ale ne o spronevěře. Nicméně je to neustále o vyšší 6% a vím, že v případě Velké Británie eh, toto číslo používají euroskeptici, aby zaútočili na Evropskou unii a bohužel, aby také zaútočili na regionální politiku. A jak víte, my ve Walesu velice podporujeme regionální politiku a chceme dělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili budoucnost této politiky. To je tedy jeden z důvodů, proč Eh, by to číslo mělo být eh, nižší než 6 v budoucnosti. Takže k tomu mám dva dotazy. Jedna věc, která mě vždy překvapuje, je, že tady není skutečný rozdíl mezi chybovostí v případě věcí eh, vyšších pladeb, přeplacení, přeplatků a naopak nedoplatků. Měli bychom tedy vést intenzivní diskusy s účetním dvorem, abychom rozlišili mezi tím, co jsou zásadní velké chyby a co jsou spíše malá pochybení. To by bylo užitečné. Druhá věc, která se toho také týká, týká se to odpovědnosti členských států. Dali jste příklad toho gold plating, to znamená, že členské státy naopak vytváří mnohem větší byrokracii k daným systémům a pro žadatele je potom eh, systém mnohem složitější. Měli, máme tedy příklady eh, špatných praktik, ale také dobrých praktik. Měli bychom se zaměřit na tyto dobré příklady. Můj dotaz zní, můžeme se podělit o tyto dobré praktiky vzájemně mezi regiony, zeměmi, především potom s těmi státy, které se zase tak dobře nevedou. Děkuji, Darku. A, a děkuji nyní pální Gresle. Děkuji. Mám několik otázek. Za prvé se chci připojit ke dvěma připomínkám kolegům. Za prvé se chci vyjádřit ke kolegovu Píperovi, který se eh, dotazoval na otázku relok relokalizace firem. To je například také Nokia dostala peníze na to, aby přeložila firmu z Bochumu do Rumunska. A v minulém měsíci také Nokia Rumunsko dostalo další peníze, protože tam se ten závod opět zavírá. A mě by tedy zajímalo, jaké závěry vyvodí komise z tohoto konkrétního případu a potom kolega Zondergaard se vyjádřil k Řecku. To se netýká pouze Řecka, otázka toho, jakou roli sehrávají strukturální fondy a fondy pro soudržnost při posilování krize, protože bývalý šéf Aznár také trva, tvrdil stejnou věc. A sice, že bublina v nemovitostech ve Španělsku vznikla tímto způsobem. A proto bych byla ráda, kdybyste se k tomu také vyjádřil. To jsou pro nás velice důležité věci v souvislosti s tím, jaký smysl či nesmysl mají evropské peníze. Vy jste také hovořil o tom, že existují rizikové členské státy a rizikové operační programy. Bylo by dobré, bychom se mohli dozvědět, o koho se jedná za druhé. Vy také jste o tom již hovořil a sice jste hovořil o zvýšeném e, počtu pozastavení plateb a také o tom, jak zasahuje generální ředitelství. Já jsem při posledním dohadovacím e, řízení viděla, že generální ředitelství rozpočet navrhlo návrh, kdy řeklo, že nyní nemáme peníze na platby a proto pozastavíme určité programy a souvisí pozastavení pladeb s tím, že chceme zlepšit zprávu programu, anebo to souvisí s tím, že nemáme peníze. Já jsem se proti tomuto návrhu bránila, protože já si myslím, že takto e, není možné postupovat. Po tom pozastavení můžeme na ně nahlížet ze dvou úhlů. E, takže tady eh, možná tady existuje ten, to odůvodnění, my nemáme peníze ke konci roku a proto pozastavíme eh, program. A taky za třetí týkající se RAL těch zbytkových peněz. Když vidíme poslední čísla, tak ke konci září 2012 RAL ve strukturálních fondech byl ve výši 155 miliard na počátku roku 2012 to bylo pouze o 20 miliard nižší. Jak se to vyvinulo nyní a jak na to nahlížíte nyní? Komise říká účetnímu dvoru, že RAL může souviset také s tím, že ke konci roku nebudou eh, dostatečné finance, ale toto jsou čísla eh, ze září a já tomu nerozumím. A nyní bych se také chtěla více dozvědět o otázce, jak jaké dopady má krize na správní kapacity v členských státech. My vidíme, že v administrativách členských států se šetří a mě by tedy zajímalo, jak hodnotíte dopady eh, právě těchto úspor na správu evropských peněz. A potom také annual summaries, výroční rekapitulace. To je taková Kesselbuntes, eh, barevná kombinace která je tak říkajíc neuchopitelná. Takže mě by zajímalo, jak využívá komise těchto výročních rezimé a do jaké míry také jsou členské státy podporovány při zpracování výročních zpráv, protože já vidím eh, a také mě to velice překvapuje, že tyto dokumenty jsou velice nejednotně zpracovány a proto bychom se touto otázkou také měli zabývat. A já jsem s politováním viděla, že otázka 20 největších příjemců ze strukturálních fondů, že tuto otázku jste nemohli odpovědět, zodpovědět. A to mě je šokující, že spravujete tolik peněz, že vlastně nevíte, kdo tyto peníze dostává. Mě by skutečně zajímalo, kdo dostává tyto peníze. A jestliže nevíte, kdo tyto peníze dostává, tak je to skutečně problematické. Otázka zní, zdali nám to nechcete sdělit kvůli mlčenlivosti, ale nebo to opravdu, opravdu skutečně vůbec nevíte? Děkuji a to bylo 27 otázek dohromady, pane komisaři, které vám byly položeny, ale já se pokusím vám zjednodušit život. Je leda, co se dá pospojovat. Někteří kolegové se zaměřují na kontrolní a správní systémy, zdali jejich kvalita v členských státech je dostatečná. Potom byly otázky eh, k Řecku finanční krize, potom vršení předpisu gold plating, potom lakvila po zemětřesení v roce 2009 a jestliže dostanou závody peníze ze strukturálních fondů a potom dojde k relokalizaci, tak nemělo by se zde více kontrolovat. A potom byly položeny další konkrétní otázky a potom také poslední otázka paní Gresle z hlediska transparentnosti těch koncových příjemců to bude vaše odpovědi budou zajisté chvilku trvat, takže bude vám nyní stačit na odpovědi asi čtvrt hodinka a potom zase budeme se, budeme se bavit ještě o dalších věcech. Já vám děkuji. Já vám děkuji poslanci, děkuji také týmům za Eh, zpracovaně vyhodnocení informací, které máme my k dispozici a které má také k dispozici účetní dvůr. Já vám děkuji, pane předsedo, za rekapitulaci jednotlivých tematických komplexů. Nyní členské státy. Je tomu tak, že opravdu je tady situace, že Můžeme eh, to rozdělit na dvě části a to souvisí také s 62% chyb, které se mohly odhalit. V těch členských státech, které mají dobře vyvinuté regiony, kde rozpočty jsou relativně malé, tak tam dochází stále k problémům tím, že dochází k výměně personálu, pracovníků. Často existují programy, že na eh, řídící úrovni existuje jedna nebo dvě osoby. Tam eh, jestliže tato osoba odejde na mateřskou a potom není nahrazena, tak toto často vedlo k problémům. My jsme toto také rozpoznali a diskutovali jsme o tom s příslušnými orgány. Já nevím, zdali tato dáma, která je skutečná, byla nahrazena novým náhradníkem a nebo se vrátila. Ale to byla malá příčina, která měla velký dopad. A my to také sledujeme ve Spojeném království. Tam často vznikají problémy eh, malým počtem personálu z hlediska eh, provozování programů v nových členských státech. Tam se nemůžeme stěžovat z kvantitativního hlediska na malý počet pracovníků. Problém tam souvisí s tím, že často dochází k rychlému výměně pracovníků, buď v důsledku politických změn, anebo v důsledku toho, že tito lidé potom jsou zlákáni do soukromého hospodářství. A my právě se snažíme tu druhou variantu také řešit podmínkou ex ante. A my diskutujeme o tomto tématu také v rámci výročního rezime, protože toto se netýká pouze politiky soudržnosti, ale týká se to vůbec e, příslušných státních úřadů, které by měly mít konstantní podmínky. A my totiž máme takovou funkci sněhového pluhu. To znamená, že vlastně my se to dozvíme jako první a my se potom také snažíme všechny tyto okolnosti sdělit komisi a e, to se týká nás, ale týká se to ještě dalších oblastí, které tímto trpí. A proto se snažíme novými možnostmi, které jsme dostali do ruky toto řešit. Pokud se týče malého počtu personálu, to se těžko dá řešit politicky, protože eh, takovéto problémy vznikají až v průběhu programovacího období, ale my se snažíme tyto věci řešit velice rychle, pokud je odhalíme. Nyní, abych eh, eh, přešel k Řecku a k otázce spolehlivosti pladeb pro ilustraci. Pokud eh, vycházíme z 90% spolehlivosti eh, auditních struktur na místě, tak máme na mysli eh, kontrolní orgány a to je nutno eh, odlišit od eh, řídících orgánů, od managementu, kde ještě jsou silnější deficity. Ale obecně pozorujeme významné zlepšení kvality národních kontrolních úřadů a na ty se můžeme spolehnout stále více. Eh, to znamená, že to je ta 90% spolehlivost kontrolních orgánů, o, o čemž hovoříme opakovaně. Velmi stručný exkurs do eh, eh, struktury eh, politiky soudržnosti nyní. Prakticky až do minulého období 2000 až 2006 jsme se nevměšovali a nezasahovali do kvality projektu a druhu projektů. Pro nás bylo vždy důležité jen to, aby byly z hlediska realizace, implementace, prováděné podle námi zadaných eh, kritérií a aby došlo eh, nebo byly uplatněny evropské eh, regulativy. Ale Například, eh, když jde o eh, vytápěná eh, akvacentra v jižních zemích, jakého typu a tak dále jsou, to do toho jsme nezasahovali. Nicméně, my jsme se určité věci naučili a z určitých procesů i vyvodili závěry a proto nyní přiřazujeme eh, projekty lisabonským cílům. U starých členských států jednu třetinu projektu a u nových členských států dvě třetiny. A dalším krokem výrazným ehm, bude ten, který učiníme v dalším finančním období, kde budeme uzavírat s členskými státy eh, finanční dohody o partnerství. To bude i pro nás eh, velká výzva, mm, aby se naši lidé zapojili do obsahové diskuse o tom, jak smysluplně prostředky uplatňovat zmiňovat, kde eh, eh, je eh, hlavní priorita a tak dále. Například jsme navrhovali zaměřit se na malé a středně velké podniky, obnovitelné mm, zdroje energii a energetická účinnost. Dále oblast inovací a výzkumu je další prioritní oblasti. To znamená, v tom dalším finančním období tady bude tato kvalitativní dimenze a to celé bude vlastně spjato s dohodou o konkrétních kvantifikovatelných výsledcích a ty budou pak eh, zjevné eh, v roce 2020. Dalším krokem bude, abychom eh, z analýzy dosažení či nedosažení těchto kvantitativních cílů vyvodili závěry pro další finanční období. Takže mm, myslím, že napříč finančními obdobími se naše politika do jisté míry vyvíjí kvalitativně. A tady eh, prosím i vás eh, o podporu eh, ze strany jednotlivých politických frakcí, protože v debatě o strukturální reformě nám jde také o to, abychom tyto možnosti měli vámi schválené a aby se ty koncepce nerozmělnily eh, tím, že bude možné všechno. My eh, na straně komise se snažíme o určitou tematickou koncentraci a o kvantifikovatelné cíle, tak abychom také mohli uplatňovat ex ante podmíněnost a tak dále. To vše má vést ke zlepšení. Jestliže bývalý e, řecký premiér kritizoval, že mnohé projekty podle něj e, nejsou udržitelné, tak já musím říci, že neznám žádnou řeckou vládu jakéhokoliv e, politického zabarvení, která by neměla ve svém obsahu například výstavbu dálnic s nadměrnou zaměstnaností, což je pro mě nepochopitelné, protože když vidím, jak se v Evropě budují dálnice, tak vidím množství strojů, ale velmi málo lidí. Eh, já přiznávám, že je nutno mít dálnice v Evropě, ale myslím, že eh, musíme provádět i jiné investice, eh, zejména v již zmíněné oblasti malých a středně velkých podniků, konkurenceschopnosti, vytváření vytváření pracovních míst, zajišťování pracovních míst a tak dále. To bude eh, eh, náš eh, cíl. A k Řecku ještě něco. V Řecku jsme opakovaně zaznamenávali takzvaná přerušení pladeb, ale je nutno také uznat, že například auditní nebo kontrolní orgány v Řecku se co do kvality výrazně zlepšily. Ta image Řecka, že všechno je špatně, to skutečně nemohu potvrdit a nepřipouštím. Došlo k významným zlepšením a to má výrazné důsledky a to vás prosím také, abyste to respektovali. Gold plating po eh, mém soudu to bude jedním z těžišť eh, zbývajícího legislativního období se tímto zabývat. Já jsem zadal velmi rozsáhlou interní studii, která by měla být eh, završena v příštích týdnech na toto tématu, protože mi také jde o imič evropských institucí, protože ve vnímání těch konečných příjemců vzniká dojem, že evropské, inve, eh, pardon, evropské instituce jsou nadměrně byrokratické. Ale když se podíváme na jádro věci, tak eh, zjišťujeme, že požadavky evropské úrovně jsou relativně skromné, ale jsou pak na ně jsou pak naroubována eh, nejrůznější eh, další opatření a podmínky a pravidla na národní úrovni. A když se o tom bavím s lidmi, pak eh, zjišťujeme, že kritika míří zejména na členské státy, na národní orgány které eh, vlastně eh, doplňují evropská pravidla dalšími svými pravidly. My se budeme snažit elektronickými čiskopisy a eh, zesílenou transparentností situaci zlepšit dle eh, našich možností a také vyvinout tlak na to, aby ty eh, dodatečné podmínky, které přicházejí z národní a regionální úrovně, byly viditelnější. A na základě té studie zadané chceme také vyvodit eh, závěry ohledně určitého školení eh, se členskými státy, jak eh, eh, pravidla redukovat. Ale musíme také uznat, že řada těch nadbytečných právních předpisů vyplývá i z historické tradice členských zemí. My chceme přimět členské státy k tomu, aby eh, eh, podávali hlášení o tom, eh, jak u nich věci fungují a co u nich nefunguje a tak dále. A pak je třeba i stavíme na praníž, zjišťujeme, že oni jsou vlastně mnohem podrobnější ve svých právních eh, předpisech. Na tomto tématu musíme pracovat. Máme řadu členských států, kde věci fungují velmi dobře a prostě o tom musíme ještě diskutovat. Tady vidím další heslo OLAF pokud mm, obdržíme poukaz nebo upozornění sebe menší na korupci nebo trestně právní eh, přestupek, pak je okamžitě námi informován OLAF, který eh, musí eh, věc začít šetřit. A pak dojde k přerušení, ale já nemůžu učinit systémové opatření eh, s cílem zabránit podvodům. To nejde. Celý trestní eh, zákonník eh, spočívá na prevenci a pokud ale máme poukaz, tak musíme věc začít šetřit. Dále, Lakvila. Tu věc budeme přesně analyzovat. Diskutovalo se o tom Eh, mimo jiné i na základě analýzy jedné zprávy účetního dvora o eh, dočasném, eh, dočasných příbytcích tam zbudovaných. Také jsme navrhli, že v rámci novelizace zákonného ustanovení o Evropském sociálním pardon, opravuje se předseda o Evropském fondu Solidarity. Eh, musíme mm, od prvopočátku eh, vyjasnit, respektive zajistit, aby eh, takovéto manévrovací prostory se již nevyskytovaly a tuto věc ostatně bychom eh, mohli eh, ještě prodiskutovat bilaterálně s těmi, kteří se o tuto věc zvláště zabývají. Totež paní Gresle se týká eh, té problematiky RAL. Podle nás to souvisí s tím, že posouváme platby do dalších let protože eh, nemáme k dispozici odpovídající rozpočet a tím se eh, věci kumulují a členské státy to samozřejmě kritizují. Ale k poklesu eh, objemu prostředků jako takovému nedošlo. Dále relokace výrobních podniků, další bod v zásadě máme opatření, podle něhož během pěti let, respektive pokud během pěti let po přiznání evropských prostředků dojde ke změnám, eh, musí být tyto platby vráceny. Já se nyní nemohu vyjádřit ke konkrétním eh, a jednotlivým případům, jestli, jestli se jednalo o evropské eh, prostředky a eh, jestli byly vrácené a za B, pokud to byly evropské prostředky, tak musí být vrácené, ale to, čeho se dotýkáte, to je téma, které se vynožuje opakovaně v každé diskusi o budoucím finančním období. Existují tady různé názory na věc i v parlamentu a v skutku platí, že stanoviště určuje i stanovisko. Jestli jde o eh, členy parlamentu, kteří počítají s tím, že z jiných regionů eh, budou eh, přetahovat podniky, pak jsou otevřenější mysli a pokud jsou to poslanci z jiného volebního obvodu, pak je zase jejich pohled na věc jiný. Ale existuje tady jasné pravidlo a to je to pravidlo pěti let. Dalším tématem rovněž diskutovaným v parlamentu i členskými státy, je to, zda velké podniky mají být podporovány ze strukturálních fondů, ano či ne. My za komisi jsme řekli ne, ale to musíme omezit na podporu v oblasti výzkumu, ale také v rámci či v oblasti energetické efektivnosti by měly eh, mít velké podniky nárok na podporu ale pokud jde o třeba výstavbu fabriky na zelené louce, tak my eh, komise si myslíme, že by neměly být velkopodniky eh, způsobile na dotace. A tak by tomu mělo být i do budoucna. Ale pokud jde o relokaci, pokud to probíhá za podpory evropských prostředků a eh, není dodrženo určité období, tak platí jasná pravidla. Transparentnosti Paní Gresle, je to otázka přiměřenosti při sbírání, při sběru těchto informací, protože do posud máme asi 1,5, realizovaný, 1,5 milionu realizovaných projektů. Takže my především se seznamujeme s velkými projekty a my ani nevíme, kdo jsou vlastně dodavateli, když, kdo je dodavatelem, když schvalujeme projekty, tak dodavatele neznáme. Takže z hlediska systematického my skutečně neznáme, kdo jsou finální příjemci a řídící pro, eh, orgány v regionech tyto finální příjemce znají. Mě by to také zajímalo, kdo jsou koncoví příjemci. A já jsem dlouhá léta pracoval v koncernech a také jsem pracoval eh, s mnoha pobočkami těchto koncernů takže je to poměrně složitá záležitost, protože nakonec nás to zajímá z jiného hlediska, protože eh, je celá řada koncernů, kteří potom eh, také mají své pobočky a dejme tomu, že i tyto pobočky mohou být příjemci, ale zkoumat potom majitele určitých poboček či dodavatelů, tak to je velice složitá věc, ale já se domnívám, že my musíme postupovat přiměřeně, vyváženě eh, mezi náklady a prospěchem jestliže opravdu z toho budeme mít zisk, tak bychom se do zkoumání koncových příjemců měli pustit. Ovšem na počátku musím říci, že jsem poměrně zdrženlivý. Možná, že to bude možné v budoucnosti, až budeme pracovat s elektronickými dokumenty, pak bude možné takovéto věci řešit systematicky a také zjistit je s menšími náklady. Ale jak již jsem řekl, Eh, principiálně jsou tyto eh, informace v Evropě k dispozici v roztříštěné podobě, ale ne v agregované podobě. A potom ještě poslední otázka. Paní Gresle, já Nevím, kdo z generálního ředitelství pro rozpočet eh, tento názor vyjádřil. Já to mohu pouze zamítnout. My nevyslovujeme žádná pozastavení programu z rozpočtových hledisek či důvodů tak absolutně nikdy nepostupujeme. My vždy přísně sledujeme dodržování námi stanovených kritérií. Jde nám o to, aby naše finanční nařízení bylo přísně dodržováno. A jestliže vzniknou určité problémy, potom dojde k další proceduře, k přerušení a pozastavení plateb. Já se domnívám, že nyní byla pozastaveny platby, myslím si, že v Sarsku a tam to není podstatné a potom došlo také k pozastavení prostředků u programu IT v Kalábrii, ale já se domnívám, že to nejsou žádné velké částky. A já již jsem eh, tento vámi sdělený názor slyšel i od některých členských států, které někdy po zastavení eh, programu zdůvodňují nedostatek, eh, nedostatkem rozpočtových prostředků. Ale spíše jsou tady, a nebo jsou tady problémy vždy na straně členských států a proto my pozastavujeme vyplácení plateb takže nesouvisí to absolutně s nedostatkem Eh, finančních prostředků, že bychom pozastavovali pro programy kvůli nedostatku peněz. My zajisté máme určité finanční problémy, ale nejsní žádná vazba mezi našimi finančními problémy a pozastavováním plateb. A ještě poslední připomínka. Pan Mulder a další se ptal na to, kdy se dostaneme do dvouprocentního pásma. Já již jsem úvodem o tom hovořil. Řekl jsem, že Nyní eh, máme více případů pozastavení plateb a to souvisí s tím, že jsme harmonizovali postupy z DG Ample a nyní dochází k pozastavení plateb, když eh, víme, že v určitém programu je eh, chybovost ve výši vyšší než 2%. Dříve se to dělalo při chybovosti nad 5%, ale nyní se postupuje při chybovosti chybovosti eh, nad 2% eh, a dojde k pozastavení plateb. My také v generálním ředitelství Regio máme 700 pracovníků a 83 pracuje v oblasti auditu. A to je relace tedy poměr, který bychom neměli dále zvyšovat. My potřebujeme rovnováhu mezi kontrolem a dohledem a také nástroj musí být nadále eh, atraktivní. Proto musíme především zlepšit kontrolní mechanismy eh, na straně členských států. Jde také o to, aby eh, programy byly lépe řízeny a my jsme udělali celou řadu zlepšení, ze kterých v současné době spolu s vámi všichni profitujeme. Děkuji vám. Eh, Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Chtěl bych eh, poděkovat za velice vyčerpávající odpovědi. Myslím si, že jste pokryl veškeré dotazy. Zazněla tady ještě konkrétní otázka k, to byla písemná otázka číslo 6, prosím. Pan poslanec Pípr se ptal na porušování veřejných zakázek. Já vám na to nemohlu přesně odpovědět, protože my uh, zkoumáme na Mátkově a bylo by nespravedlivě a nebylo by reprezentativní, kdybychom udávali jednotlivé země. My můžeme pouze ilustrativně popsat největší problémy a to děláme také v naší kapitole 5 32 a v 5.1 uvádíme některé ilustrativní příklady porušení, které jsme konstatovali a zjistili. To je k vaší otázce. Já vím, že moje odpověď není uspokojivá, ale jestliže my jako účetní dvůr eh, bychom museli zkoumat jednotlivé eh, členské země a vždy udělat 180 vzorků, eh, v jednotlivých zemích, pak byste nám museli dát další tisícovku pracovníků. A také v generálním ředitelství Regio pracuje více než 80 pracovníků v oblasti kontroly. Jestliže kontrolní oddělení rozšíříme ještě u účetního dvora, potom regionální, regionální politiku v Evropě nebudou již občané akceptovat. My pracujeme na Mátkově a nemůžeme provádět systém name and shame, takže pojmenovat výjimky. Také se tady padl dotaz týkající se lakvily. Zpracovává se zvláštní zpráva účetního dvora, kterou dostanete v následujících týdnech. Děkuji vám. Schön, danke, Frau eh, Gressle. Paní Gressle. Pane komisaři, vy jste měl takový krásný podklad pro vaši prezentaci. Možná nám to můžete také dát k dispozici. Eh, de rapporteur die ziet af eh, van eh, een afrondend woordje. Stel voor dat we twee minuutjes schorsen zodanig dat... Pan zpravodaj se nehlásí o slovo, takže dáme si dvouminutovou přestávku, abychom počkali na pana komisaře Píblekse a zástupce účetního dvora. Vážení kolegové, můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho dnešního pořadu jednání. Krátce jsem hovořil s Karlem Pinksnem z účetního dvora, který je příslušný pro tento bod, ale i pro další bod pořadu pro něž je příslušný také pan komisař Píbalks, to znamená Evropský rozvojový fond. My oba dva body sloučíme a projednáme dohromady. Tím pádem bude mít Karl Pinkston dostatek času pro svůj úvod a e, pan komisař, jehož vítám, včetně e, spolupracovníků. A poté dostane slovo eh, pan spravodaj a pan Sondergaard, ale nyní má slovo pan Pinkston. Děkuji mnohokrát eh, za pozvání a také děkuji, že jste umožnil eh, spojit tyto dvě úvodní slova. Pane předsedo, paní zpravodaji, pane Gajere, Sondgarde, pane komisaři, vážení poslanci. Rád bych rozdělil svoji prezentaci do dvou částí. První část se bude zabývat otázkou zamyšlení ohledně auditu za rok 2011 a druhá část se zaměří na rozpočtovou podporu. Eh, máme dotaz, zda jsme skutečně si jistí, že přínosy rozpočtové podpory převažují rizika eh, této pomoci ze strany evropských eh, daňových poplatníků. Eh, poplatníků. Můžete to brát v podstatě tak, že se zamýšlíme nad eh, realitou a je to určitý alarmující zjištění. Když se podíváme na zprávu z roku 2011, co se zde uvádí? Když se podíváme na účty EDF a na dané účty, tak tam nejsou žádné problémy, co se týče výdajů, operací. Když se podíváme na EDF, tak je patrné, že v případě pladeb chybovost se zvýšila z 3,4 v roce 2010 na 5,1 v roce 2011. Co se týče způsobilosti chyb, tak eh, ty vyplývají z většiny chyb v 52%. Když se podíváme na platby z obecného rozpočtu, kapitoly 7 naší výroční zprávě, tak zde je e, z tabulky v příloze 7.1 patrné, že pravděpodobnost e, chybovosti je 1,1% oproti 1,7% v roce 2010, takže se dostáváme pod podkladovou úroveň. Nicméně uvádíme, že průběžné a konečné platby, které představují jednu třetinu pladeb v roce 2011, tak e, ty byly Um, ovlivněny závažnou chybou. V 150 transakcích máme 22, které byly ovlivněny kvantifikovatelnou chybou a valná většina z nich, 19, eh, se zabývala způsobilostí eh, výdajů. Takže vidíte, že ta způsobilost je ten důležitý bod. Když se díváme na chybovost, a já jsem se podíval také na dotazy, které jsme obdrželi od eh, pana Sondgarda a pana Gajera, od zpravodajů také bych chtěl říct, když srovnáme tedy chybovost, tak musíme pamatovat na to, že e, se objeví určité rozdíly, když se podíváme na různé vzorky a na to, co jsme vlastně hodnotili. Navštívili jsme různá místa a řešili jsme e, různou míru schopností na místní úrovni. Podařilo se nám podívat se do celé řady zemí, kde byly špatné kontrolní mechanismy v daném roce. To znamená, eh, že to vychází z povahy těchto náhodných vzorků. Stanovit, eh, zda dochází k určitému zlepšení či ne, asi ten nejlepší přístup je přeskoumat eh, chybovost v dlouhodobém období. A jakmile učiníme co takového, tak vidíme, že míry, jak pro EDF a vnější činnost během posledních pěti let se dostali na průměr 3,8 a 2,5 To znamená, v obou případech se dostáváme nad tu podkladovou míru 2 Také bychom měli pamatovat na to, že výdaje v rámci EDF, jak všichni víte, eh, jsou určeny do zemí AKT, především do Afriky. Výdaje, které se uvádějí v kapitole 7 naší zprávy, eh, se týkají celého světa. Týká se to rozšíření, ale také tato pomoc plyne do Asie. Můžeme tedy říci, že nemůžeme očekávat přímou korelaci mezi chybovostí v rámci EDF a v rámci eh, pomoci externích eh, vztahů a rozšíření. Tím se dostávám k druhému bodu, což je asi nejdůležitější bod úvodu, týká se to rozpočtové podpory. V roce 2011 Evropská unie vyplatila více než 1,650 milionů euro do rozpočtové podpory do 67 zemí po celém světě. 36 zemí AKT obdrželo 736,9 milionů euro a 31 azijských, afrických, jihoamerických a středoamerických zemí obdrželo 915,2 milionů euro. Eh, jednotlivé eh, výdaje rozpočtové podpory eh, byly ve výši 1,4 milionů do Jamajky, 20,5 milionů do Egypta, 32,6 milionů do Mali, 97,8 milionů do Tuniska, 120,4 milionů do Jižní Afriky. V odstavcích 7.9 a 7.10 kapitoly vnější činnost, což je stránka 171 a 172, v anglické verzi a v odstavci 9 a 10 zprávy EDF jsme stanovili konkrétní povahu rozpočtové podpory a do jaké míry se to odvíjí také od našich auditů. E, odstavce e, v daných textech jsou v podstatě identické. A zde se uvádí základní fakta rozpočtové podpory. Jedná se o tři hlavní aspekty. První, rozpočtová podpora je často poskytována do zemí, kde je slabý systém řízení veřejných financí. Také tam máme velkou míru zneužívání a korupce. Často eh, rozpočtová podpora je spojená s fondy v dané zemi, a často dochází tedy k zneužívání, je to dáno také takzvaným principem zaměnitelnosti. To je skutečnost. Druhý bod. S, účetní dvůr e, přestává se svojí kontrolou v určité fázi, když jsou tyto finanční prostředky vyplaceny na ministerstvo financí. Poté tedy Evropská unie neví, co se s těmito částkami stane. To znamená, jakmile je převedeme z fondu Evropské unie, což je další naprosto nepopiratelný fakt. Za třetí, právní aspekty, které řídí rozpočtovou podporu, často komisi umožňují širokou škálu interpretací, eh, zda poskytnout tuto pomoc dané zemi či ne. Co je přijatelné zadiska eh, řízení veřejných financí, často závisí na podmínkách v jednotlivých zemích. Například eh, v tuto chvíli se jedná o Egypt, Mali, Demokratickou republiku Kongo a tak dále. Komise má velice širokou marži při určování způsobilosti a rozpočtová eh, podpora je tedy méně náchylná chybám v oblasti zákonnosti a správnosti. Eh, většinou se týká kvantifikatelnosti. A to jsou chyby, na které se zaměřujeme v naší zprávě. To je další skutečnost. Co tedy uvádíme v naší výroční zprávě, není interpretací toho, jak funguje rozpočtová podpora. Pouze uvádíme konkrétní jasná fakta. A z tohoto důvodu nechápeme, proč komise ve své odpovědi účetnímu dvoru což je odstavec 7.9 a 7.10 na stránce 171 v anglické verzi a potom odstavec 10 na stránce 250. Proč tedy komise nezdílí plně analýzu účetního dvora? Například eh, komise je skutečně přesvědčena o tom, že, a nyní cituji, podmínky způsobilosti jsou přísné. Tak, eh, jak je uvedeno v odpovědi eh, na naše poznámky. Pane předsedo, dovolte mi, abych se podíval na tvé body. Eh, země, které obdrží je, eh, rozpočtovou podporu, jsou ovlivněny zneužívání fondů, korupcí a zde je celá řada zpráv, které na to poukazují, například Světová banka, eh, Transparency International, je tady spousta nejrůznějších příkladů. Například Uganda má velice eh, malé sledování korupce a od roku 2002 nedošlo k žádnému pokroku podle Světové banky indikátorů řízení. Nicméně Uganda obdržela eh, rozpočtovou podporu od Evropské unie v letech 2002 až 2011. V posledním roce obdržela 23 milionů euro rozpočtové podpory ze strany Evropské unie. Demokratická republika Kongo v loňském roce obdržela 14,5 milionu euro v podobě rozpočtové podpory z Evropské unie. I když kontrola, korupce, právní stát a účinnost vlády je posuzována Světovou bankou jako naprosto neexistující za posledních deset let. Další případ je Egypt. V nedávných letech pouze Evropská unie, a odpakuji, pouze Evropská unie poskytla rozpočtovou podporu do této země. Navíc Světová banka poukázala, že od roku 2002 eh, kontrola korupce v Egyptě naopak se neustále zhoršuje. Tak, jak bylo změno v loňském roce, Egypt obdržel 20,5 milionů euro rozpočtové podpory od Evropské unie. Další příklady je Burkina Faso 60,7 milionů, v loňském roce Senegal 30,3 milionů, v loňském roce Burundi 14 milionů, Sierra Leone 10,8 milionů. Opět kontrola korupce během posledních šesti let se zhoršuje podle Světové banky. A zde tedy ponechám příklady další stranou. Druhý bod je také nesmírně důležitý. Nemůžeme vysledovat eh, pohyb peněz, eh, protože jsou eh, sfúzovány s národními fundy a audity tedy nemohou být dále prováděny. Určitá míra záruky může být zajištěna, pokud v dané zemi existuje skutečně nezávislý externí audit. Podle mého názoru to by mělo být jedním z hlavních základních kritérií způsobilosti pro poskytování rozpočtové podpory. I když to nezabrání korupci, alespoň by to měl být hlavní prvek, který by odrazoval eh, další korupci. Nicméně musíme uvést, že velice často nezávislý auditní orgán v dané zemi vůbec neexistuje anebo nemůže náležitě fungovat v celé řadě daných zemí, eh, které obdrží eh, tuto podporu. Za třetí, transakce rozpočtové podpory Eh, méně podléhají chybám v oblasti zákonnosti a správnosti. Eh, tento kontroverzní bod vychází z našich eh, zkušeností. Když se vyplácí tato rozpočtová podpora, tak je ponecháno na komisi, aby rozhodla, zda si myslí, že doslo k dostatečnému pokroku, doslova, v oblasti veřejného řízení finančních prostředků. Ale co se myslí konkrétně tím, co cituji, dostatečným pokrokem? Co to konkrétně vlastně znamená? Mohou neustále existovat základní slabiny v zemích, kde se uplatňuje PFM, nicméně komise může prohlásit, že došlo k dostatečnému pokroku. Protože je to otevřené skutečně široké interpretaci, transakce mohou být i nadále klasifikovány jako zákonné a správné. Druhý bod je také velice důležitý. Je to otázka ehm, správnosti auditu. Možná jste zaznamenali, že tady nejsou kvantifiko, kvantifikovatelné chyby v případě rozpočtové podpory, i když rozpočtová podpora představuje 25 veškerých výdajů Evropské unie v oblasti vnější činnosti. Takže, abych to shrnul, pane předsedo, eh, hovořil jsem o hlavních zjištěních našich auditů. Hlavní sdělení je, že musíme věnovat patřičnou pozornost tomu, abychom zajistili zákonnost a správnost výdajů EDF a také správnost průběžných i finančních pladeb z rozpočtu pro vnější činnost. Co se týče rozpočtové podpory, zdůraznil jsem hlavní rizika v této oblasti a zdůraznil jsem, že je zapotřebí uznat tato rizika a zvážit jejich možné důsledky. Znamená to tedy, že to, co jsem řekl o rozpočtové podpoře, že pokud budeme mít přísné podmínky, že to nemůže vést k pozitivním výsledkům, pochopitelně, že ne. Mohou být případy, kdy rozpočtová podpora může být tím správným mechanismem. Nicméně, pokud půjdeme o krok dál a pokud se podíváme na oblast skutečného dobrého finančního řízení, musíme se zeptat na klíčovou otázku, a to je, zda rizika rozpočtové podpory převažují možné přínosy. Musíme se také zeptat, zda vyplácení rozpočtové podpory do zemí, kde eh, je ohromná korupce, ohromné zneužívání finančních prostředků, zda to stojí vůbec za to. Odpověď je podle mého názoru jasná. V současné situaci tomu tak není a myslím si, že daňoví poplatníci Evropské unie mají právo dostat jasnou, jednoznačnou odpověď na tuto otázku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste mi dal tolik času a vím, že je to naprosto výjimečné. Eh, Děkuji vám. A navíc jste eh, byl tak laskav a předem jste avizoval, eh, že potřebujete čas. A varovaný předseda, předem varovaný předseda může i lépe eh, pracovat a organizovat schůzi. Děkuji za tyto údaje a prezentaci. Je to oblast, Eh, na které jsme již pracovali velmi pozorně eh, eh, ve výboru pro rozvoj v roce 2011 proběhla také příslušná aktivita a byla zpracována zpráva, která obsahovala různá varování. A to se objevilo také ve vašem příspěvku. Ještě než se ohlásí zpravodajové, kdo by se chtěl vyjádřit před nimi, zdá se, že nikdo. A, promiňte, málem jsem zapomněl na pana komisaře. Ano, zástupce účetního dvora požádal o větší časový prostor a tím pádem jsem eh, téměř zapomněl na pana komisaře. Zcela jsem z toho zbrunátněl a promiňte, je mi to velmi trapné, promiňte mnohokrát. Děkuji. Tak samozřejmě pro komisaře je udělení absolutoria velmi důležitá věc, je to událost roku a já vám děkuji za příležitost vyjádřit se eh, k této věci před ctihodnými členy eh, parlamentu a soudu. Děkuji panu Pinkstonovi, panu De Vriesovi a dalším za velmi profesionální zprávu o externí pomoci v roce 2011. Samozřejmě, jako vždy, komise eh, zohlední vaši zprávu. Pokud jde o pomoc, tak eh, ta chybovost zůstává stabilní 2 až 5 rozsahu. To eh, je značný úspěch, protože často pracujeme za velmi stížených podmínek a Máme velkou radost, že v roce 2011 jsme opět dosáhli chybovosti eh, v oblasti zahraniční pomoci ve výši 1,1 Věříme, že eh, vyšší chybovost eh, nesignalizuje nutně zhoršení situace obecně. Podle naší analýzy je to fluktuace, nikoli trend. Nicméně beru situaci velmi vážně a instruovali jsme, jsem svou službu, aby zlepšila výkonnost výdajů zahraniční pomoci. Také eh, samozřejmě situace v partnerských zemích může být riskantní. My eh, již nyní přijímáme celou řadu opatření snažíme se například přiřazovat správné dovednosti eh, správným okolnostem, eh, snažíme se identifikovat ehm, určité eh, mezery, slabiny a mm, pak navrhujeme nápravná opatření, včetně školení. Souběžně implementujeme v, celo, celosvětovém měřítku Eh, opatření eh, na obnovu eh, rovnováhy a koncentrace našich zdrojů tam, kde jich je nejvíc potřeba, zejména v Africe a v sousedství. Za druhé, pokud jde o účty roku 2011, tak my jsme zavedli určitě ta opatření zajištění zhody a to eh, bude lepší základ pro eh, výroky auditorů o spolehlivosti jednotlivých generálních eh, ředitelství. Pokud je o Afriku, můj generální ředitel se rozhodl, já jsem přijal jeho návrh vytvoření druhého direktorátu příslušného pro Afriku a ten již začne pracovat od 1. ledna příštího roku. To určitě navýší naše řídící schopnosti v rámci Afriky, jak z hlediska obsahu i kvality finančního řízení. A e, e, nakonec jsem se rozhodl, e, že navštívíme delegace EU v těch zemích, kde účetní dvůr odhalil určité slabiny. Jde o to, abychom spolu s nimi vypracovali akční plány. Zpráva účetního dvora v letošním roce vedla k dvěma návštěvám delegací v Africe a tam vznikly akční plány, které budou e, samozřejmě zpřístupněny ostatním delegacím, protože ty slabiny se netýkají pouze těchto zemí a těchto delegací. Komise věří, že její kontrolní systém je účinný a spolehlivý, o to více, že je více letý a proto jsme zadali studii, abychom zjistili naši zbytkovou chybovost po té, co interní kontroly hm, budou provedeny a e, zavedena kontrolní, či pardon, nápravná opatření. Ta studie bude e, hotová v roce 2013 a přispěje to do debatě. Letos parlament i členské státy schválili agendu procesu změny. E, e, náš plán e, rozvoje, který skýtá dobro, dobrou bázi pro další rozvojový rámec. Chceme zamířit zdroje tam, kde je jich nejvíc potřeba. Také chceme zmodernizovat přístup k rozpočtové podpoře a to ve směru doporučení účetního dvora. Tento přístup bude více orientován na výsledky a bude přísnější. Chceme také Eh, uplatňovat přísnější kritéria způsobilosti. Budeme jasně definovat cíle v jednotlivých rezortech a měřit eh, výkony. A také eh, vznikne nový výbor pro dohled nad dodržováním těchto pravidel. Je zde ještě celá řada dalších problémů, které je nutno řešit. A to, co uvedl účetní dvůr, Ehm, eh, čerpání rozpočtu samozřejmě je zcela eh, zásadní ehm, i z hlediska dosahování výsledku a kontrolu eh, v členských zemích. Myslím, že máme zde ještě prostor pro zlepšení, ale, ale nutno také doladit určit ta opatření v rámci rozpočtové podpory a nutno také zajistit, aby země samotné byly dostatečně schopné postarat se o vlastní lidi. Z hlediska filozofie rozvoje eh, není ten způsob, jakým se zapojujeme do věcí nesprávný, eh, protože pomocí můžete zmírnit eh, chudobu a spoluprací s příslušnými vládami můžeme chudobu vymítit nebo alespoň ji tím směrem zacílit. My jsme také měli diskusi s eh, nizozemským z zahraničních věcí a eh, dospěli jsme mimo jiné například eh, k tomu, že jejich postupy jsou velmi zajímavé, například pokud jde o podporu vzdělávání v rozvojových zemích a tak dále. A je zde ještě devět doporučení té nizozemské vlády, které, eh, kterými se budeme zabývat. Máme tedy celou řadu podnětů. Ehm, rada také přijala příslušná rozhodnutí a nyní jde o implementaci. A eh, současně bych eh, chtěl obhájit tu předchozí filozofii, kterou jsme měli. Ta byla založena na akře, na ehm, takzvaném vlastnictví, na pařížských dohodách. A ehm, nyní ale zahajujeme přísnější období přísnějších kontrol účetního dvora. Musíme tedy um, odpovídat tomu, co uh, účetní dvůr po nás požaduje. Já um, jsem velmi vděčen za uh, slova Karla Pinkstna. A také bych eh, chtěl vyjádřit uznání um, eh, práci účetního dvora, pokud jde o eh, měření výkonnosti. Děkuji panu Pinkstnovi a dalším za mimořádnou zprávu o bezpečnosti a nezávadnosti potravin, za zprávu o kresu a za mimořádnou zprávu o vodě a e, sanitaci. E, jsou to další významné podněty pro naši agendu e, pro změny pane předsedo, vážení členové. Naše pracovní prostředí eh, může být velmi náročné, ale přesto vás chci ujistit v tom, že budu nadále usilovat o to, aby náš rozvojový rozpočet byl lepší, aby vykazoval lepší výsledky za vložené peníze a aby zaručil co nejsolidnější finanční řízení. Já jsem jako vždy připraven plně s vaším výborem spolupracovat a těším se na vaše otázky, ale Chci vás ujistit, že tato oblast eh, obsahuje spoustu eh, výzev. Máme omezené zdroje, pracujeme ve velmi obtížném prostředí a musíme také brát v potaz, že jsme pouze část systému, který funguje v těch zemích. My ty eh, země neřídíme. A to samozřejmě může vést k určitému rozčarování. Je to oblast, kde zažíváte úspěchy, ale samozřejmě i zklamání. Je to mm, stejně tak jako e, v našich životech. E, dočkáme se e, uspokojení, ale samozřejmě i rozčarování. To je podstata, bytostná podstata rozvojové pomoci nutno, je nutno zajistit, aby země samotné se uměly postarat o sebe a o svou budoucnost. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, ještě jednou se omlouvám za to, co jsem si právě dovolil, nejdříve pan Zendagard jako jeden ze zpravodajů. Děkuji vám, pane předsedo. A také srdečně děkuji panu komisaři Píbalksovi. A také děkuji panu Pinkstonovi. Vysoce si vážím vašich odpovědí a také vaše podněty jsou zajímavé, ale mám ještě dodatečné otázky k vašim odpovědím, ale chtěl bych začít třemi názory. Za prvé se čísla zhoršila, to bylo také již řečeno. A já s vámi souhlasím v tom, že bychom neměli vždy analyzovat jednotlivé roky. V jednotlivých letech mohou nastat zvláštní okolnosti a může vzniknout špatný příklad. Proto bychom spíše měli hodnotit vždy delší období. Přesto přeze všechno jsou čísla špatná a je třeba je zlepšit. Moje druhá připomínka. Nešlo by zvážit, zdali se skutečně zabýváme správnými fakty. Podívejme se na ta správná fakta. My se často zabýváme chybovostí, hledáme chyby, a v souvislosti s udílením absolutoria bychom se spíše měli zaměřit na sledování výsledků a přidané hodnoty, která zde vzniká. Má to vůbec smysl jestliže snížíme chybovost z 5,1 na 3,5 nebo 2,1 jestliže celkový projekt vůbec neprospívá a nepřispívá, jestliže to nenese žádnou evropskou přidanou hodnotu. Toto je zás zásadní diskuse, kterou musíme vést. Musíme diskutovat o programování procesu a také o obsahech projektů. A za třetí se to týká podpory rozpočtu. My tady občas se chováme jako sloni v porcelánu. A otázka zní, do jaké míry můžeme podpořit odstraňování chudoby. A tady cituji komisi, která přiznává, že je složité ohodnotit, zhodnotit, do jaké míry jednotlivé nástroje přispívají k odstraňování chudoby. A to je zásadní problém, protože naším ústředním cílem je odstraňování chudoby. Jestliže poskytujeme rozpočtovou pomoc a tuto nedokážeme, její dopad nedokážeme ohodnotit, pak opravdu vzniká zásadní problém. A dále 23 prostředků, které jdou z 23% z těchto programů jdou do Afriky. Mě by v této souvislosti zajímalo, jak jaká je tady účinnost. Takže to je moje první otázka. Za druhé, kdy očekává komise, že EFR bude zapojena do rozpočtu? To je také otázka toho, zdali má komise představu, časovou představu o využívání Evropského rozvojového fondu a nestálo by za to opravdu Evropský rozvojový fond zapracovat a dát do rozpočtu. A potom tady se hovoří také o informátorech, o whistleblowerech. Tady se říká, že není pouze právem pracovníků, ale přímo povinností pracovníků fungovat jako informátoři. My jsme již slyšeli, že v jednotlivých zemích vládne korupce a nešťastné podmínky a proto bych rád slyšel od komise, zdali opravdu došlo také k tomu, že jednotlivé osoby pracovali jako informátoři. Bylo těchto informátorů pět, anebo byly zde, byla zde vyšší čísla. A ještě čtvrtá otázka. K otázce 34. Komise píše, že se nesestavují černé seznamy. A proč se to nedělá? A moje pátá otázka se týká otázky 40. Komise odpovídá, že se je stále složitější rozvojový fond financovat v rámci vnější politiky. A co se stane, jestliže vnější a zahraniční politika také bude zapojena do rozpočtu? jak to bude ovlivňovat rozvojový fond. Mohly by zde vzniknout určité bariéry a moje poslední otázka komisi je, či se týká toho, že v dohodě z Kotonu, či podle dohody z Kotonu, lze pozastavit platby, jestliže jsou v příslušné zemi respektována lidská práva. Mě eh, by také zajímalo, zdali nám komise může sdělit, že k takovémuto pozastavení eh, plateb došlo kvůli nerespektování lidských práv. A ještě otázka na účetní dvůr. A sice já se chci zeptat na otázku číslo čtyři, to je spolupráce s mezinárodními organizacemi. Zde bych chtěl slyšet od účetního dvora, jak zdali jste také spokojeni s přístupem EU k vnitřním auditům mezinárodních společností, protože mezinárodní společnosti poskytují naše prostředky dál. A dále se chci ještě zeptat, zdali účetní dvůr souhlasí s komisí, že celkově auditoři vykonali uspokojivou práci, tedy auditoři Evropské komise zdali vykonávají uspokojivou či neuspokojivou práci. A dále také otázka prověřování výsledků. Komise ve své otázce řekla, že by se měla hodnotit více kvalita a v jakém rozsahu již byla kvalita prověřena a do jaké míry je takovéto prověřování vůbec možné. Je účetní dvůr toho názoru, zdali kritéria komise jsou vůbec vhodná na zkoumání či prověřování kvality. Děkuji vám již nyní za odpovědi, které jsme dostali a také vám předem děkuji za odpovědi na mnou položené otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě Kromě pana Muldera a zpravodaje se nikdo nic nehlásí, že paní Gressler. Prosím, eh, pan Jan Mulder, prosím. Eh, děkuji, Barte. A děkuji Karlu Pinkstnovi z Evropského účetního dvora. Pane Pinksne, vy jste eh, nám odebral práci tím, že jste již částečně zareagoval na odpovědi komise. Já tudíž eh, budu stručnější a děkuji také panu komisaři za jeho eh, účast a obsáhlou odpověď na naše otázky. Stručný komentář bych předeslal k čerpání rozpočtu. V souvislosti s iniciativní zprávou o Afganistánu, kterou jsem eh, napsal pro výbor, jsem se tímto tématem trochu zabýval. A ano, cílem musí patrně být to, abychom se stáhli z těchto zemí, abychom už ty přímé rozpočtové pomoci poskytovat nemuseli, ale tady jsem zajedno s komisařem, je to otázka filozofie rozvojové pomoci. Jde-li o ownership, jde-li o to eh, posílit zprávu, aby byla poté eh, uschopněna samostatně a bez pomoci mezinárodních organizací zajišťovat zprávu země, pak myslím přímá rozpočtová pomoc je eh, cenným prostředkem a musíme brát v potaz i to, že tyto prostředky nebudou spravovány tak, jak to známe v rozvinutých zemích. Byl jsem, velmi na mě zapůsobil otevřený upřímný komentář americké zprávy, která přiznala, že miliardy, které napumpovali do Afganistánu, dorazily kamkoliv, ale ne do eh, lepší eh, výkonnosti afgánských ministerstev. Až když stanovili jasné hranice, jasné cíle a až když eh, sami vstoupili do těch příslušných ministerstev a dívali se přes ramena tamním eh, úředníkům, až tam, až poté se eh, dočkali zlepšení. A stejně tak musíme jednat i my, i ve vztahu k tamnímu účetnímu dvoru. To musí být eh, podmínka naší pomoci. Ale pokud ty finanční prostředky v rámci našich možností budeme moci kontrolovat a nad nimi bdít, pak jsem ochoten eh, pomoc poskytovat tam, kde je to politicky na místě tím, že to dříve nebo pozdě, eh, později skončí. A eh, je fakt, že zprávy v rozvojových zemích nefungují tak dobře, jak v rozvinutých. To je jasné. Kdyby měli slušnou, solidní zprávu, tak bychom asi nemuseli poskytovat rozvojovou pomoc. To je jasné. Ale to je spíše filozofická otázka. kterou se můžeme zabývat pak ještě příště ve zprávách v této souvislosti bych chtěl říct, že to, co musí sepsat CERN pro EDF a e, to, co musím zpracovat já v rámci obecné pomoci, e, by se mělo víceméně shodovat. Tak e, první otázka z mé strany se týká účetního dvora. Je to odpověď na otázku 17 nás informuje o tom, že různé míry chybovosti v obecném rozpočtu a EDF vyplývá z toho, že účetní dvůr uplatňuje různé metody. A to mě vede k otázce, proč je tomu tak. A když jde o srovnatelnost, což také souvisí s politickým hodnocením, se nabízí otázka, co dělat, abychom se pohybovali eh, v realitě. A abychom zabránili tomu, že dva zpravodajové dospívají ke zcela rozdílným závěrům ohledně eh, eh, míry chybovosti. A pak ještě otázka ohledně tzv. trust funds. My jsme se v tomto výboru velmi intenzivně těmito trust funds eh, zabývali, fondy důvěry, eh, a je to součást rozvojové politiky. Eh, in der Haushaltsordnung das Mittel Nyní máme v rozpočtovém řádu prostředek, pro komisi, která eh, eh, může vytvořit takovýto, takovéto svěřenecké fondy. A tím pádem budeme moci spolupracovat s ostatními správci obdobných svěřeneckých fondů, jako například s OSN. Mě by zajímalo, jak eh, se toho komise hodlá chopit ze strategického hlediska. Jaké jsou ty hlubší strategické názory na to v komisi? budou ty, nebo mají ty evropské fondy zcela nahradit eh, americké svěřenecké fondy a fondy USA, eh, OSN bude existovat nějaké přechodné období a po tom přechodném období budete dále spolupracovat, dále spolupracovat s OSN a Světovou bankou a USA a dále pak kontrola peněz. Pokud jde o OSN, tam jsme dosáhli situace, kdy je spokojena nejenom komise, ale i účetní dvůr. To znamená s uplatňováním finančního řádu OSN. A Týká se to také stejnou měrou Světové banky, jak je účetní dvůr spokojen s přístupností k údajům Světové banky. Děkuji. Uh, Děkuji, Jan Mulder, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedna věc, která zazněla naprosto jasně a nahlas, Náš výbor se musí zcela určitě podívat eh, na rozpočtovou pomoc. Já si myslím, že je to naprosto přirozené, jsou to takzvané snadné peníze, tady nepotřebujete příliš mnoho administrativy, má to sice pozitivní účinky, nicméně eh, poznámky pana Pinkstona byly velice zajímavé a myslím si, že musíme zvážit, eh, zda tady nemáme alternativy k zafinancování jednotlivých projektů, zda by to možná nebyla lepší volba. Za druhé, ta čísla se nezlepšila a zaznělo, že bychom měli mít dlouholetou strategii, že to nemůžeme srovnávat pouze rok od roku, dobře, ale je tady zcela zásadní změna v posledních letech a to, že máme ESVČ. A Není mi jasné, kdo to tam řídí. Řekněme, máme delegaci v Africe, máme tam nové ředitelství řízení pro Afriku, to je všechno v pořádku. Komise každé dva, tři roky provádí reorganizaci, zlepšuje fungování, takže i tohoto odboru, ale řekněme, že tam přijede velvyslanec, který musí investovat také peníze eh, do těchto zemí. Od koho má instrukce? Někoho z komise, z paní Ešnové? Je to nastaveno tak, že to funguje dobře, že je úplně jasné, kdo od koho přijímá instrukce a pokud se obrátí na delegaci, tak kdo mu poskytne patřičné informace? Jaké zkušenosti máte? Uh, do této chvíle. To je, myslím, jasný dotaz na komisi. Děkuji. Taky Jan. Děkuji, Jane, a nyní paní Gresle. Děkuji, děkuji vám, pane komisaři. Já bych se chtěla zeptat, zdali existuje alternativa k rozpočtové pomoci. Zdali bychom neměli postupovat jinak, například podporovat projekty, neboť současné výsledky v oblasti rozpočtové pomoci nejsou žádné zářivé, protože myslím si, že opravdu dnes nemáme žádné výsledky. 30 let jsme zkoušeli jednu metodu, dnes zkouší, zkoušíme jinou metodu a to znamená, že rozpočtová pomoc musí být zavázána, navázána na konkrétní podmínky a také musíme dostávat výroční zprávy o vývoji celé situace. To je to, co si naléhavě přeji. Dokud máme toto financování nevládních organizací a projektů v tomto objemu, pak musíme také dostávat informace o tom, co se tím financuje, kdo se financuje. A takovýto seznam neexistuje. Vy jste řekl, že takovýto seznam na žádost by mohl být vypracován a proto nyní prezentuji tuto svoji zvláštní žádost, protože si myslím, že je velice důležité se dozvědět, kdo peníze dostává. Chci také požádat o to, abychom dostali přehled o účtech mimo rozpočet v rámci delegací. A také jsme dostali dopis EDS a tady jsme viděli, že dochází k financování mimo rámec rozpočtu a můžete nás eh, s tímto seznámit, jak toto probíhá, protože to je opravdu, to běží mimo rozpočet. A potom ještě na posledním udělování absolutoria jsme požadovali seznam projektu v souvislosti s Haiti. Potom nám bylo řečeno, že to nebylo odhlasováno, ale je to v absolutoriu pro komisi. To znamená přehled projektů na Haiti eh, v, u absolutoria eh, komise je to eh, také součástí. A tady komise říká, že takovýto seznam by komise mohla zpracovat aspoň za posledních, deset, eh, za posledních pět let. A bylo by opravdu dobré, kdybychom minimálně eh, jsme se mohli dozvědět něco o projektech na Haiti v posledních pěti letech. Lepší by bylo deset let, ale pět mi bude stačit. A potom, pokud se týče zpráv velvyslanců, Tyto zprávy se zabývají také klíčovými ukazateli výkonnosti a takovéto přehledy jsou opravdu skvělé, protože my dostáváme E, tabulky, tedy dostáváme údaje, které jsou zpracovávány do Excelových tabulek a na základě toho jsme zjistili důležité věci. První věc je například předběžné financování, které jednoduše není ukončeno. Například se dává do Bangladeše a Etiopie více než 200 milionů euro. Tyto částky jsou vyplaceny, ale potom ani za 18 měsících nejsou vyučtovány. Takže to je opravdu špatná situace. Vy jste se podrobně také vyjádřil k tomu, jak je možné, že předběžné financování není vyučtováno, ale tam přece sedí spousta zaměstnanců EU a přesto toto nezvládnou. A vaše odpověď nebyla zrovna správná. Vy jste řekl, že tyto eh, delegace nejsou řádně obsazeny pak eh, u Etiopie vidíme, že je tam například více pracovníků než v jiných delegacích. Takže mě by zajímalo, proč se vydávají tak vysoké částky v rámci předběžného financování, protože je to poměrně nebezpečná věc. A potom tady byla také byla, byla položena otázka kvalifik kvalifikace pracovníků. A tato otázka byla položena eh, velvyslancům a velvyslanci řekli, že 57% eh, pracovníků není kvalifikováno pro účetní operace. Tomu vůbec nerozumím. Můžete mi to prosím vysvětlit a zodpovědět tuto otázku? Potom je tady otázka, kolik lidí pracuje tam, kde máme nejvyšší náklady mě by zajímalo, jak to, že jste si teprve v minulém roce všimli toho, že některé delegace eh, mají velice nevyrovnaný počet pracovníků. Jak to, že jste si toho všimli teprve minulý rok, že některé delegace mají daleko více pracovníků ve srovnání s objemem své práce. Jiné eh, prac, delegace mají méně pracovníků a zvládnou přesto všechno. A jak to, že jsme e, potřebovali tak dlouhou dobu, abychom si toho všimli. Mám ještě několik nepříjemných detailů, ale z vašich odpovědí jsem e, vyčetla, že komise má malé tušení o tom, co se odehrává na místě. Já jsem se ptala na na projekt Nors a Mariana. To je americká oblast. A my tady píšete, že Nos a Mariana nedostávají peníze. V 31. to píšete. Ale pak tady máme dokument číslo 7, to je strana 29. Nos a Marianta dostali 11 milionů euro. To je tady napsáno. takže na to se chci zeptat. A potom jsme také viděli, že existují delegace, kde velvyslanci nehlásí správná čísla. A my jsme se ptali, jaká jsou správná čísla a komise mi píše, že to vlastně vůbec neví. To znamená, že vy nemáte možnosti kontroly a nemůžete kontrolovat eh, zprávy velvyslanců a velvyslanci jsou součástí eh, z vnější služby. Takže tušíte vy vůbec, co se odehrává v zahraničí, co, na co se vydávají peníze komise? Eh, děkuji mnohokrát. Já jsem ani nevěděl, že tady existují nějaké ostrovy Severní Mariana. Nevím přesně, kde leží, ale jak je patrné, paní Gressler skutečně se podívala velice podrobně na fungování v této oblasti. Poslední je pan Ruby. Předně chci panu komisaři Pibalksovi poděkovat za aktivity, eh, které mm, v rozvojové politice eh, udávají nový směr a myslím, že i účetní dvůr správně eh, seznal, eh, že eh, existují i otázky mentality. To, co je pro nás samozřejmé, v jiných zemích je mnohdy neznámé nebo dokonce naráží na místní zvyklosti. A proto je důležité si uvědomit, že z penězí daňových poplatníků, které jsou mm, využívány v tamních zemích, musíme nakládat podle eh, jasných eh, účetních pravidel a eh, tato pravidla je nutno dodržovat. A samozřejmě na straně příjemců ten systém, který je pro nás v Evropě samozřejmě zcela neznámý. Eh, peníze jsou něčím, co eh, se bere, když eh, je to poskytováno a uplatňují se tam, kde si lidé myslí, že jsou nejvíc potřebné. Takže je to určitá kulturní změna. Do jaké míry je komise připravena i v rámci sociologického výzkumu na to, aby v těch zemích proběhly i určitě určité osvětové aktivity, vzdělávací aktivity, které vysvětlí těm lidem tam, jaké jsou rámcové podmínky, jaké jsou vlastně priority a jak správně nakládat s těmito finančními prostředky. Myslím, že s tím by se mělo začít velmi záhy již eh, při vzdělávání eh, školáků nebo eh, v rámci nějakých školení probíhajících v těchto zemích. to by eh, mělo být chápáno jako určité odborné vzdělávání. Takže se táží, existují programy, eh, eh, jimiž připravujeme naše spolupracovníky na mm, práci a na nakládání eh, s finančními prostředky eh, eh, daňových poplatníků. A současně je nutno dát tamním lidem určité nástroje do rukou, aby pochopili naše očekávání, protože tady dochází ke střetu velmi rozdílných struktur a kultur. A pokud to budeme poměřovat pouze našimi měřítky, tak určitě v tom selžeme. Je důležité uznat i ta měřítka těch druhých. A existují existují poznatky o tom, jaká měřítka platí v těch eh, zemích za normální, za standardní a eh, v jakém ohledu je lze akceptovat a v jakém nikoli. Existuje tady nějaký semafor eh, červeno-oranžovo-zelený, který nám bude signalizovat, v kterých oblastech můžeme postupovat dále a které oblasti jsou zcela pro nás zapovězené, nepřístupné. Je to otázka kultur, je to i socioekonomický problém a proto eh, bych chtěl vědět, zdali eh, se vám dostává i podpory v rámci eh, rámcového programu pro výzkum a vývoj nebo agenda 2020. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Máme více než 20 otázek pro pana komisaře, pět otázek pro pana Pinkstena. Takže, pane komisaři, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy, za vaše poznámky, protože je to práce, která stále probíhá. Musíme se na to podívat z hlediska rozpočtového absolutoria a také, jak se vyvíje rozvojová politika, protože před 50 lety jsme vytvořili tuto politiku, měla úplně jiný rozměr a teď máme jiné, nové cíle. Snažíme se, aby tato politika byla silná, proporcionální oproti prostředkům, které do rozvojové politiky vkládáme, protože pokud se podíváme, kolik investujeme do této politiky, tak v tuto chvíli je to 0,45 a chceme mít 0,7 národního důchodu. Takže musíme být kritičtí, musíme vědět, že musíme náležitě zainvestovat do této politiky, protože jinak nebudeme mít dostatečné cíle. Nyní, co říkal pan Sondergaard. Hovořil o chybách. Mě chyby velice znepokojí a to říkala paní Greslerová, vedoucí delegací uvádějí, že 57 jejich zaměstnanců není dostatečně kompetentní. což je naprostá katastrofa. Když se díváme na tyto zprávy, tak je to nový nástroj, ale každý velvyslanec mi nikdy neklade tento dotaz. Buď je něco špatného v těch zprávách o, o řízení, anebo na místě neprovádějí své úkoly. Objevili jsme celou řadu chyb. Tyto chyby, které objevil také účetní dvůr, by se neměly skutečně stávat. Měli bychom se dostat pod ten práh 2% eh, chybovosti a eh, v komisi děláme vše pro to, abychom situaci zlepšili. Co se týče finančních let 2010 až 2011, měli jsme asi 200 chyb, eh, které byly detekovány účetním dvorem. Vytvořili jsme čtyři skupiny, kde jsme měli chyby ve veřejných zakázkách, potom eh, druhá oblast byly výdaje, za třetí zúčtování předfinancování a potom rozpočtová podpora. Tyto skupiny eh, se také zaměřily na závažnost těchto chyb. Bylo řečeno 45 eh, byly chyby méně závažné, 40% byly skutečně závažné a 15% musíme s účetním dvorem ještě vyjasnit, zda se jedná o chybu, o jaký typ chyby, buď tedy to vysvětlíme, anebo přiznáme, že účetní dvůr má pravdu. To je tady těch 15 Potom máme eh, kvalifikační chyby a jak je řešit. Tyto pracovní skupiny eh, budou mít výsledky roku 2013, čili chceme pochopit podstatu těchto chyb. Nemáme žádný nástroj na propouštění nebo najímání lidí. Můžeme neustále pouze zvyšovat jejich kvalifikaci, školení a také zvyšovat odpovědnost vedoucích delegací. A tady chci navrhnout několik možností, protože máme omezené možnosti. Jedná se o v podstatě soukromé společnosti a musíme zlepšit fungování lidí a také zvýšit jejich osobní odpovědnost, aby nečinili dané chyby, protože, jak již jsem říkala, téměř ve všech případech tomu šlo předejít a někdy mě mrzí, že tyto chyby probíhají a že k ním dochází. To mi přijde závažné. Co se týče předané hodnoty nebo národní předané hodnoty eh, vzhledem k těmto výsledkům, Evropská rozvojová pomoc není definována procenty. Máme přibližně 18 Pokud členské státy eh, by měly eh, lepší zapojení, tak by to bylo 12 Jaký je první rozdíl? Pokud budeme působit po celém světě a ano, teď se zaměřujeme na určité prioritní země, takže tady odvádíme velký kus práce. Za druhé, co vidím jako přidanou evropskou hodnotu, je to, že se snažíme zaměřit na systémové změny. To znamená, že nechceme dosáhnout nějakého snadného vlivu, ale chceme zajistit systémové změny především s ohledem na cíle tisíciletí. A máme tady také specifické indikátory sektorové zprávy, kde jsme naznačili co by měla daná země dosáhnout v rámci rozvojových cílů tisíciletí anebo v konkrétních sektorech. A jak už jsem zmínil tu nizozemskou studii, tak tady je určitá korelace mezi rozpočtovou podporou a přístupem k eh, vzdělávání a školství. To je zcela patrné z této studie. Další věc, na kterou se musíme podívat, o tom hovořil pan Gajer, je celková filozofie. Rozpočtová podpora zlepšila dvě věci podle této studie. Jednak je to zpráva veřejných financí. Pokud to nezlepšíte, tak ta situace se obecně nezlepší. Pokud do toho nebudeme investovat, tak nemůže očekávat nějaké zlepšení. A také musíme spolupracovat s IMF a zajistit školení, protože řízení veřejných financí se musí zlepšit i z hlediska školení a kvalifikace. Celá řada ministerstva financí se skutečně zlepšila, dokonce i v Afganistánu. Když se podíváte na ministerstvo financí, tak to je skutečně důvěryhodné. Eh, v případě jiných ministerstev je to trošku diskutabilní. Rozpočtová podpora musí být zlepšena a není to naše obsece, ale je to nástroj, pomocí kterého dosahneme dosáhneme cíl. Co děláme v oblasti programu? procházíme jednotlivými delegacemi, také kolegové v ESVČ eh, si stanovili ne více než tři priority. To je důležité. Také jakých výsledků byste obecně dosáhli, ne pouze eh, v specifických oblastech, ale co chcete například eh, v oblasti vzdělávání a zdravotnictví? Kolik dětí by mělo získat vzdělání? Čili anticipovat zaangažovanost. Myslím si, že bychom takto měli přistupovat eh, k programům. Já si myslím, že ta zaangažovanost by měla být velice pragmatická, měli bychom očekávat eh, výsledky z daných zemí. A pokud přijmeme rizika a budeme poskytovat rozpočtovou pomoc, tak eh, to riziko musí být odůvodněné. V celé řadě případů to riziko je příliš vysoké, můžeme tedy říci, že nepo, nepoužijeme rozpočtovou podporu, budou tam určité slabiny. Například kolega zmínil ten silný auditorský orgán. To je zcela jistě velice důležité kritérium způsobilosti. Co se týče Africké unie, tak eh, se jedná o regionální organizace, také komise pro eh, tuto unii musí budovat kapacity. Součástí naší práce je zvyšovat eh, kapacitu, jak řídit dané fondy. Když se docházíme k konkrétním dohodám, tak potom máme šesti pilířové audity, které vytvářejí záruky, že naši partneři jsou připraveni přijímat dané fondy a to za transparentních podmínek. To znamená, že tyto dohody nemáme se Světovou bankou nebo s Afrikou, tam používáme nebo nechceme používat jiná kritéria. V případě Africké unie, tak eh, tam skutečně musíme zajistit ještě větší školení. Pan Sondergaard se ptal, zda máte dostatečný přístup k tomu, co se děje s těmi finančními prostředky, jakmile je předáte do, Evropské, do Africké unie. Pardon. Ano, máme dostatek informací, které potřebujeme. Máme problém s interpretací, na tom pracujeme a účetní dvůr po nás chce dodatečné informace, ale jsou to mírové operace, budeme spolupracovat s účetním dvorem, budeme dále poskytovat informací, protože se jedná o nové operace a e, na to musíme dále pracovat. Jak už jsem říkal, ta práce není ukončená, ale nevidím žádný důvod, e, abychom nemohli poskytovat dodatečné informace a naplňovat další žádosti účetního dvora, protože pokud se zapojíme do takových operací, tak musíme udělat vše pro to, aby to náležitě fungovalo a musíme poskytnout veškeré eh, důležité informace. Co se týče informátorů, já jsem se eh, osobně eh, s příliš mnoho takovými lidmi nesetkal, znám jednoho, vím o deseti, ale spíše je to horizontální otázka. Máme dostatečný systém, to je možná také jeden z důvodů. Já vím, že tady vznikl podezřelý případ v Ghaně, nicméně jsme to okamžitě řešili, propustili jsme dané osoby, bylo tam vyšetřování. Já si myslím, že ten systém jako takový je dostatečně silný a informátoři není zas tak důležitý významný prvek toho všeho. Je to spíše něco dodatečného. Já jsem nikdy nezažil nějaké velké případy eh, podvodů, zneužívání ano, došlo k pochybení, ale o žádných základních nebo velkých podvodech nevím. Co se týče toho černého seznamu, máme tady konkrétní společnosti, které jsou na černém seznamu. Jsou to letecké společnosti. Já jsem eh, nedostal, myslím, dotaz na tyto společnosti. Eh, v Africe to prostě někdy nemůžete řešit jinak. Máme například delegaci v jedné z afrických zemí a pokud eh, ještě pokrývají další dvě země, je pro ně velice obtížné eh, pohybovat se. Někdy tady jsou určitá rizika, ale někdy tyto společnosti musí využít. Co se týče mírových nástrojů, to je otázka filozofie. Podle mého názoru nemáte bezpečnost bez, bez rozvoje, ale nemáte rozvoj také bez bezpečnosti. A tady máme dva nebo tři jasné případy, do kterých jsme se zapojili. Jednak je to um, roh Afriky, týká se to piráctví, jak částečně řešit tento problém a jak zajistit slušný život lidem v, Somál, v Somálsku, v Somálii. A jak jim pomoci? Já si myslím, to je také otázka na místě a zapojili jsme se do toho. To samé severní Mali. Pokud se nezapojíme do daného problému, tak těžko můžeme očekávat, že ta situace se uklidní, bude to dále pokračovat a musíme také spolupracovat eh, v republice střední a centrální Afriky. Je patrné, že eh, v Africe je to propojená nádoba pokud bychom nepodpořili určité operace, tak bychom stále měli piráctví a naprostý chaos v Al-Shabaadu, v Somálii. Já si myslím, že je důležité zapojit se a podpořit Africkou unii. Eh, jejich vojenské jednotky potřebují tento mandát, ale myslím si, že je to správné zapojení. Co se týče eh, zapojení EFD do rozpočtu, je to 2020, eh, dohoda s Kotonu vyprší a potom by to mělo být součástí evropského rozpočtu. Není tady důvod, aby EFD bylo mimo evropský rozpočet. Eh, v s partnerskými zeměmi v rámci Kotonu jsme měli zvláštní vztahy. Tam se vytvořil rozpočet a rozpočet skutečně spadá ještě do národních orgánů. Máme tady sekretariát SZBP, máme další spolupracovníky. Já si myslím, že v tomto zapojení jdeme příliš daleko, pokud bychom neměli patřičný rozpočet. Já si myslím, že v tuto chvíli to není e, ze své povahy zákonné. Co se týče dohody z kotonu, ano, využíváme to v mimořádných e, případech, že pozastavujeme pomoc, ale je to konkrétním zemím. Například v Mali došlo k převratu, tak eh, přerušíme pomoc, ale snažíme se pomáhat lidem. Je to humanitární pomoc, tu stále chceme poskytovat, pokud tam nejsou velká, doslova fyzická rizika pro osoby, které poskytují tyto pomoc a v některých případech to vyžaduje určité programy. Například Madagaskar, tam jsme eh, udělali určité škrty, eh, ve fondech, nicméně chceme eh, přímo pomoci lidem v oblasti sociální, zdravotní, protože tam je také případ ohromné chudoby. Chceme pomáhat tedy občanské společnosti, anebo chceme prostřednictvím OSN pomáhat místním lidem. Tak jsme, myslím, vytvořili dobrý přístup. Máme několik eh, případů, pokud dojde eh, k závažnému porušování lidských práv, tak ano, pozastavujeme pomoc a potom musíme e, řešit celou situaci. Dále otázka pana Gejera, e, která se týkala svěřeneckých fondů. Svěřenecké fondy Evropské unie, to je velice zajímavá iniciativa. Já osobně si myslím, že e, to klasické programování už není účinné, protože to trvá příliš dlouho. A svět se vyvíjí velice rychle. Šlo to, když se svět pohyboval relativně pomalu, nicméně teď vše akceleruje a máme dvě konkrétní věci. Jednak je to situace pro Mali, protože tam nemáme eh, důvěryhodnou vládu. V tuto chvíli se lidé dostávají do chudoby a máme také problém, jak poskytnout pomoc. A konkrétně pro tento region, si dovedu představit takovýto svěřenecký fond, který by tam dobře fungoval, protože tady záleží na rychlosti. Jak rychle reagovat na dané výzvy. Další věc, například eh, oblast energetiky. Máme technické nástroje, energetickou eh, přístup, dále smíšení, máme fond Jerem a tak dále. Máme celé řady nejrůznějších nástrojů, které bychom mohli spojit do svěřeneckého fondu. A kdo bude připraven na takovéto projekty, tak mu poskytneme pomoc. Já si myslím, že je důležité, aby i žadatelé byli připraveni a předkládali důvěryhodné projekty. Pochopitelně v rámci Evropa 2020 tam budeme mít konkrétní programy, to bude pravidlo, ale budeme mít také jasné představy pro rozpočtové orgány, jak budou fungovat tyto svěřenecké fondy, jak je řídit a spravovat. Já si myslím, že tady se nám otevírá správný nástroj. Na začátku musíme být obezřetní, ale věřím, že v průběhu času to bude asi jeden z nejlepších nástrojů, jak eh, jednat v rychle měnícím se světě. Další otázka o SN. Tam došlo k velkému zlepšení, co se týče Světové banky. Máme finanční dohodu, ta je v pořádku, funguje. Ten problém eh, byl v implementaci. Doufám, že se ponaučíme spolu se Světovou bankou a doufám, že Světová banka pochopí, že má nejen povinnost poskytovat informace, ale také je musí poskytovat eh, včas. Pokud nakonec tedy účetní dvůr bude spokojen eh, s informacemi, které dostává od Světové banky a také, co se týče se závažností chyroby, tak eh, přestaneme platit Světové bance. To je naprosto jasné. Je to v našem zájmu i v zájmu Světové banky, protože Světová banka je někdy zcela zásadní při poskytování pomoci v závažných situacích nebo když máme složité politické eh, kontexty, energetické otázky v střední Asii například. Účetní dvůr by měl mít přístup ke všem těmto informacím. Máme to ve rámcové dohodě došlo, myslím, v konkrétním případu k velkému zlepšení. Co se týče otázky pana Muldera, rozpočtová podpora, myslím si, že to je nástroj, nebo ta studie, hodnotící studie, přináší řadu odpovědí v oblasti rozpočtové podpory. Myslím si, že to je typ zapojení, který musíme zvažovat, protože předvídá větší reformy. Musíme ovšem předvídat, co očekávat. A Neměla by to být pouhá obsese, že budeme používat rozpočtovou podporu, že to bude nejlepší způsob. Ne, musíme vědět, co můžeme očekávat od výsledků a musíme také náležitě jednat s partnerskou zemí. Rozpočtová podpora není dobrá pro partnerské země, pokud není skutečně poskytnuta, protože pozastavujeme platby. V roce 2007 200 milionů euro nebylo vůbec vyplaceno a pokud se podíváme na to, co děláme nyní, že se to zaměří na projekty, tak ty peníze by byly poskytnuty. Když máte rozpočtovou podporu, pokud je pozastavena, tak potom ty konkrétní osoby, příjemci trpí. Já si myslím, že důvěryhodnější vyjednávání s partnery je možné, protože co potřebují je předvídatelnost. A pokud naplní dané podmínky, tak by mělo být jasné, proč to vyplatíme nebo proč to nevyplatíme. A to také posílí rozpočtovou podporu, protože současní partneři nyní trpí, protože nevědí, zda eh, se ta situace vyvine tak, že eh, tu platbu buď obdrží, anebo neobdrží. Tady jsou tedy určité limity a situaci musíme zlepšit. Tak kdo velí? Kdo to má na starosti? Pochopitelně eh, tam ty instrukce přicházejí od vedoucích delegací, které jmenujeme. Takže tam je to úplně jasné. Tato osoba má potom na starosti danou delegaci. Co se týče finančních prostředků, tak je to komise, která to má na starosti, protože každá delegace, to je od roku 2013, to bude obecně, vedoucí delegací jsou školeni a jsou také schváleni ze strany generálního ředitele a pomocí poddelegace. Takže z finančního hlediska komise zcela jistě eh, má tyto otázky na starosti. Pokud vedoucí delegace si nevede dobře, tak jej eh, komise může odvolat. To jsme ještě neučinili, nicméně pokud tady budou takové eh, případy, vidíme, že je velká chybovost, že nikdo nic nedělá, situace neřeší, tak eh, můžeme takto postupovat. Takže očekáváme, že tyto systémy jsou dost eh, složité, nicméně to je situace, která byla vytvořena zákonodárcem. Myslím si, že to funguje relativně dobře. Co se týče programů, tak máme velice dobrou spolupráci s našimi kolegy z ESVČ, protože když jsme se podívali na dokumenty ESVČ, tak eh, tam se hovoří o národních programech, tam je za to zodpovědná komise, nicméně to neodlišujeme. Pracujeme spolu na prioritách. Nesnažíme se rozdělit, kdo bude na těch zasedáních hovořit jako první. Na praktické úrovni to funguje dobře, ale může to být mnohem složitější, pokud bychom se snažili prosadit své zájmy a moc. Pragmaticky postupujeme velice dobře a chceme problémy řešit. Co se týče eh, hodnocení pracovní zátěže, tak ano, máme dohodu, jak používat pracovníky v oblasti eh, rozvoje delegací, takže jsme se snažili vyřešit všechny velké problémy, bylo to pro obě strany dost bolestivé, ale tak to je a tak eh, situaci řešíme. Co se týče otázky paní Gresslerové, filozofie mezi rozpočtovou podporou a programovou podporou. Není to otázka provedení. Je to filozofie čeho můžete dosáhnout, protože konec konců eh, chceme dosáhnout těch možných nejlepších výsledků, když chceme řešit chodobu. Řešíme tedy jednotlivé konkrétní situace a jaké výsledky můžeme očekávat. Věřím, že za starých časů jsme možná byli příliš ambiciozní. Mysleli jsme si, že díky naší podpoře daná eh, země učiní zázraky. Měli bychom být ovšem realističtější. Je to složité prostředí, měli bychom zvážit, čeho můžeme dosáhnout, udělat, co můžeme, ale neměli bychom mít falešné představy a očekávání. To je, myslím, má odpověď, co se týče nevládních organizací, tady budeme mít seznam. Co se týče Haiti, moc mě mrzí, že nemáme seznam jednotlivých projektů, protože to jsme prostě měli poskytnout. Dále, co se týče eh, těch eh, zpráv eh, o vnějším řízení, to je nový nástroj, který vznikl v dubnu 2011. Je to tedy nástroj, který používáme dvakrát ročně. Získáváme informace od vedoucích delegací a také vytváříme ze systému KRIS výkonné, výkonnostní indikátory. Jsem rád, že se o tom zmiňujete, protože poskytuje určité validní informace, takže chceme těchto informací využít, zlepšíme indikátory, zlepšíme koherentnost těchto zpráv a čekám, že od roku 2014 budeme mít dobré zprávy. Doufám, že nebudeme mít zprávu, že 55% jejich smluvních oddělení prostě eh, nefunguje náležitě. To podle mého názoru je asi chyba. Ale proč je to chyba, to musíme zjistit. Co se týče předfinancování, chtěli bychom poskytnout eh, určité odpovědi, chceme získat dodatečné informace, proč předfinancování nebylo úplně jasné v jeho 18 měsíců. Pochopitelně to bude detailní vysvětlení a Neměli jsme dostatek času, takže jsme nemohli poskytnout veškeré informace. V některých případech jsou dobré důvody, v některých ovšem to nejsou zase tak dobré důvody, takže informace ohledně toho poskytneme. Co se týče mm, pracovní zátěže, tak proč až teď? Je to velice obtížné politické cvičení. Můj generální ředitel měl spoustu problémů s celou řadou vedoucích delegací a také tam vznikl určitý tlak na pohyb pracovníků. Pochopitelně to nebylo výhodné pro všechny, někteří se dostali do špatné situace a hledali potom důvody, proč to neprovést, takže v zásadě je snažší nic nedělat, než něco udělat. A teď to, myslím, na základě výměně informací bude snažší. Věřím, že Tentokrát eh, nová struktura ESVČ eh, pomůže, protože tady vznikla určitá kontroverze. Když to bylo ještě pod eh, komisí, tak to byl Relax, který to řídil, bylo to méně kontroverzní, ale teď všichni chtějí prosadovat své zájmy, musí se vzájemně dohodnout a to je výhoda stávající struktury, protože nejlepší výsledky vznikají, když stojíte před velkými výzvami i ze strany SVČ. Takže věřím, že teď budeme lépe vybaveni, abychom řešili tento problém, protože nebudeme mít ani tolik zdrojů, budeme to řešit i politicky, takže podle mého názoru ten systém bude fungovat. Další otázka, Severní Marion. Omlouvám se za ty statistické údaje, musíme to zlepšit. Není důvod, proč jsme tam neuvedli, je to americké území Američanům pomoc neposkytujeme, tak možná asi jen tak. Dále dotaz pana Rubika. Jsem rád, že podporujete tuto agendu pro změnu, tu novou orientaci. Vzdělávání zcela jistě je to, na co jsme se do této chvíle zaměřovali. Především primární vzdělávání, potom také tam byly specifické vzdělávací programy. Jedna z věcí, která je, myslím, naprosto jasná, je existence těchto externích řídicích zpráv. Protože dříve jsme neměli žádnou PR politiku. Nejlepší způsob, především pokud máte rozpočtovou podporu, tak můžete zapojit určité vzdělávací programy a teď se snažíme vyřešit, jak také zajistit eh, určitou viditelnost. Ne, neměly by to být pouze nějaké čepičky nebo tušky s naším evropským logem, musíme dělat něco jiného a můžeme dát dobré příklady. Například v Indonésii teď analyzujeme takovou možnost, že jsme zapojili společnost PR, aby zajistila publicitu ne pro jednotlivé projekty, pro naše fungování. Věřím, že naše politika Eh, musí přinášet určité hodnoty a musí jasně hovořit o tom, že chceme chránit životní prostředí, bojovat proti klimatickým změnám, bránit lidská práva. Snažíme se zlepšit naši komunikační strategii a opět musíme zlepšit vizibilitu Evropské unie. Měli bychom mít jasnou politiku, nejen tedy každý projekt, ale každý projekt by měl obdržet i určité finanční prostředky na tyto mediální cíle, PR. Takže pokud bude zapotřebí, tak ještě odpovíme písemně. Skutečně mý spolupracovníci se snaží velice rychle odpovídat. Dostali jsme asi 140 dotazů, takže nyní si dělají poznámky, poskytnou další informace, protože věřím, že kvalita odpovědí může být a měla by být lepší, než tomu bylo v minulém roce. Takže i tady se chceme zlepšit. Děkuji. Eh, děkuji vám. Domnívám se, že tímto byly veškeré otázky zodpovězeny. Také děkuji vašim spolupracovníkům. bylo položeno ještě pět otázek účetnímu dvoru. Pane Pinkston, máte slovo. Já jsem dostal pět otázek a já se pokusím na každou otázku konkrétně odpovědět. První tři otázky byly položeny panem zpravodajem Sondergardenem. První otázka se týkala interního auditu mezinárodních organizací, z, například ze strany OSN, zdali tyto auditní zprávy nám vyhovují. Pro nás, jako pro účetní dvůr, je vždy zajímavé získávat další informace, které můžeme využít. Takže je to správný krok správným směrem a my bychom dále mohli hovořit o té pracovní metodě spojeného řízení. A já chci ještě k tomu říci za prvé, jestliže získáme interní zprávy pro DAS, pak interní zprávy nejsou příliš pro nás užitečné, protože přístup DAS, to se, ten se týká transakcí a o tom nehovoří vnitřní interní zprávy a audity. To znamená pro prohlášení o věrohodnosti, nemůžeme příliš interní audity využívat. Ovšem na druhé, pro náš audit výkonnosti, eh, pokud se týče hodnoty za peníze, to znamená, jestliže posuzujeme vývoj situace, tak zde vnitřní audit je velice užitečný. Takže my tady rozlišujeme na jedné straně transakce a DAS a na druhé straně posuzování výkonnosti. A na druhá otázka se týkala toho, zdali souhlasíme s optimismem komise vůči výsledkům, tak já tento optimismus nestílím. Já bych mohl být spokojen s kapitolou 7 a s výsledky uvedenými zde týkající se analýzy transakcí, ale já nemohu být spokojen s výsledky Evropské Evropského fo- rozvojového fondu a také nesouhlasím s pětiletým obdobím tak já se domnívám, že statistického hlediska je správné stanovit pětileté období, potom máte nadále výsledky nad příslušnou hodnotou. A pak tady máme ještě jeden bod a zde bych chtěl obrátit vaši pozornost na číslo a to je četnost chyb. My to, co měříme, to jsou kvantifikovatelné chyby a je zajímavé se zabývat také četností a v EDF a v e, obecném rozpočtu je četnost jedna ze tří a to je podle mého názoru vysoká chybovost. I když se to týká jak kvantifikovatelných, tak nekvantifikovatelných chyb. A e, takže když se díváme na výsledky, pak je důležité se zabývat také četností chyb. E, třetí otázka. Je možné provádět audit výsledků? To bude záviset vždy na typu ukazatelů, které jsou používány. A to je otázka nejenom milionová, ale desetimilionová. A to je otázka jak pro rozpočet, tak pro ESVČ. Já vám mohu poskytnout pouze částečně uspokojivou odpověď. A zde v této souvislosti chci uvést dva body. Za prvé, jako rozpočtová pomoc je velkou částí rozvojové pomoci. O tom již jsem na počátku hovořil. V současné době rozvíjí komise novou metodu hodnocení a nyní jsou na konci pilotní fáze a je tady ještě celá řada otevřených otázek. V této souvislosti ještě další dva body bych chtěl uvést. Myslím si, že vazba mezi rozpočtovou pomocí a výsledky zatím ještě nebyla etablována. Já eh, zatím nemohu toto konkrétně zodpovědět. Takže tady máme také peníze, které tečou ze strany mezinárodních organizací do rozpočtové pomoci a to je asi miliarda eh, euro tak tady eh, vidíte, že je velice těžké přesně stanovit, do jaké míry je rozpočtová pomoc ze strany EU kvantifikovatelná a potom také účinná. Komise také citovala z nizozemské studie a já bych mohl také eh, citovat z jiné studie, což bývá zajímavé, a to je, studie nezávislé komise ze Spojeného království a to se týká e, podpůrných operací Spojeného království. A e, týká se to toho, jaké dopady existují tedy z rozpočtové pomoci. A tady se říká, že dopad rozpočtové pomoci je velice těžko kvantifikovatelný. A já se domnívám, že většina z nás s tím bude souhlasit. Většina přehledů a hodnocení se zaměřeny na e, středně dobé dopady, což jsou například sice zvýšené výdaje, ale nevíme, do jaké míry toto, e, jaké toto má dopady na e, E, zlepšení prosperity, ale tady také tato organizace hovoří o tom, že je tady celá řada proměnných, takže opravdu jsme tady v dobré společnosti, e, protože další velký členský stát konstatuje, že dopady e, rozpočtové pomoci jsou těžko kvantifikovatelné. A potom jsem ještě také obdržel otázky od pana Gajera, který položil dvě zajímavé otázky. První se týkala různé chybovosti. Ve v úvodu jsem se snažil již vysvětlit různou míru chybovosti pro IDF a tu kapitolu v rozpočtu. E, souvisí to s odběrem vzorků. E, můžete odebrat vzorku z velkých transakcí nebo z malých transakcí. Když se dotknete několika velkých transakcí, e, tam, kde věci případně neprobíhají tak, jak by měly, tak nakonec může být ta míra chybovosti vyšší. To je věcí statistiky. Také jsem se eh, výslovně zmínil o tom, že když hovoříme o EDF, tak hovoříme o zemích AKP a méně o afrických zemích. Eh, takže o tom bych se samozřejmě rád ještě eh, šířil více, ale domnívám se, že věci jsou méně jasné už pro členy tohoto výboru. Poslední otázka, také od pana Gajera, o Světové bance, zdali jsme spokojeni s přístupem eh, k údajům. Ano, my jsme vždy eh, spokojeni s přístupností, ale hlavním eh, bodem je, zdali je komise spokojena s přístupností nebo dostupností, protože my, účetní dvůr, auditujeme práci komise, nikoli Světové banky. takže k Světové bance, abych byl přesnější. Nedávno a nechci to zastírat před vámi, eh, jsme eh, narazili na eh, potíže získat detailní informace ohledně jedné transakce v rámci auditu DAS roku 2012. Takže nedávno jsme tam narazili na jeden problém ve vztahu ke Světové bance, přesněji řečeno. Jak očekáváme a Eh, jak je tomu většinou v případě mezinárodních organizací, očekáváme, že ta věc bude v budoucnu vyřešena. Doufaj, doufejme eh, také eh, dlouhodobě vyřešena. To, co se nedávno událo, ukazuje, že, a tím bych uzavřel, že pokrok je stále zapotřebí, eh, pokud jde o lepší přístup údajů Světové banky. Pokud vás tato odpověď, pane Gajere, uspokojí. Děkuji vám, pane předsedo. Předseda, děkuji. Chtěli by zpravodajové ještě něco k tomu říci? Pane Zendagarde. Ne, ne, chci pouze poděkovat za odpovědi a otevřenou debatu. My eh, samozřejmě eh, se nyní pustíme do práce na zprávě a eh, přihledneme ke všemu, co zde zaznělo. A jsem vděčen za příslib, že nám dáte další odpovědi, bude-li zapotřebí ještě to či ono vyjasnit a jsem rád, že to může proběhnout písemnou cestou. Děkuji jak účetnímu dvoru, tak i komisi. Tím pádem to mohu i já za sebe potvrdit. Toto dopoledne bylo velmi užitečné. Díky komisařům Hanovi a Pibalksovi a zástupcům účetního dvora. Děkuji za vaši účast. Proběhla i velmi živá diskuse, mnoho otázek. Skutečně jsme pilně pracovali během celého dopoledne a tím pádem eh, mohu uzavřít tyto dva body. Příští schůze eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu se uskuteční 10. ledna 2020 2013. Děkuji všem ve spolek a přeji vám eh, veselé Vánoce a dobré vykročení do nového roku. A doufám, že rok 2013 bude rokem úspěšným. Děkuji a naviděnou.